Uh, well, good afternoon, everybody. Um, I think I will... Dobré odpoledne. Já nyní formálně zahází, zahajuji naši schůzi a pan Majer, který je prvním zpravodajem, již nyní uh, opustil svou kancelář a je na, míst, na cestě sem. A dnes odpoledne budeme mít zasedání našeho výboru a zítra budeme mít také další dvě zasedání a zítra začíná hlasování v 9.45. Také dojde k formálnímu potvrzení trialogu o novém legislativním rámcovém balíčku a také o mandátu pro eh, bezpečnost a tak dále. Takže prosím, přineste si hlasovací karty. Eh, jako vždy je také toto zasedání eh, webstreamováno, takže vítám všechny, kteří nám naslouchají a máme dnes newsletter? Ne, zatím ještě ne, ale bude. Takže zatím pro vás nemáme nový newsletter, zatím máme jenom k dispozici z minulého zasedání a zítra odpoledne ve 3.30, 15.30 bych chtěl poslancům připomenout, protože zítra se koná také rozšířená konference předsedů, tak proto zítra se schůzí nezačneme v 3, ale v 15.30 a potom bude na konci následovat schůze koordinátorů. Takže zítra se sejdeme v 15.30 a budeme mít také důležité slyšení kterému bude předsedat pan Majer, zabývající se také cestovními záležitostmi a to bude vycházet také z návrhu komise, který jste všichni dostali k dispozici. A než schválíme formálně pořad jednání, tak nyní chci říci, že čekáme na stanovisko výboru Jury k otázce zařízení v oblasti tlakových nádob takže můžeme nyní schválit náš pořad jednání. Ano, děkuji vám za schválení programu a nyní bychom se chtěli také přejít k dalším informacím, k dalším sdělením. Nejdřív, pokud se týče programu pro spotřebitele, to je 2014 až 2020, já vidím, že zpravodaj pan Rošvo je mezi námi. A proto o tom nyní nechci hovořit já, ale obracím se na pana Rošfora, zdali by nás s touto problematikou mohl seznámit on sám. Ah, monsieur le Président, euh, tout s'est bien passé. Děkuji, pane předsedo. Eh, všechno šlo v pořádku. Děkuji, pane předsedo. Všechno proběhlo v pořádku. Eh, na trialogu bylo dosaženo pozitivního závěru, podařilo se nám dosáhnout kompromisu. v oblasti eh, prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. A výsledkem je, že eh, nyní musíme zajistit, aby eh, byla eh, hlavní ustanovení, která jsou začleněna v tom programu, patřičně implementována. Komise nám chce oznámit, které body nebudou prosazeny v následujících dvou letech. Diskutovali jsme hodně o tom, jestli bude moci revize po šesti měsících nebo osmi měsících nebo po roce. To si určitě pamatujete. Nakonec jsme se usnesli, že je potřeba, je potřeba potřeba vyhodnocení dříve eh, než eh, po uplynutí jednoho roku. Dále po uplynutí prvního období bude další průběžná zpráva, abychom se mohli zavázat k eh, určitým nutným změnám v poslední části programu. To je podle mě smysluplný kompromis, který všichni velice ocenili. To je pouze stručné zhrnutí. Děkuji mnohokrát za vaši práci a za vaši stručnou prezentaci tohoto kompromisu. To tedy bude schváleno e, formálně e, zítra, jestliže výbor e, to odhlasuje, což doufám, že ano. Teď k dalším informačním bodům. Chtěl bych vám oznámit, že jsme pilotním výborem pro agendu schůzí bez papírů. Když se přihlásíte na webovou stránku eh, parlamentu a zadáte e-meeting, eh, tak eh, máte přístup ke všem dokumentům, které jsou potřeba ke schůzím, tak abyste nemuseli pročítat dlouhé štosy papíru. Dokumenty by měly být přístupné ve všech jazycích. Na tom tedy pracujeme a čekáme co nejdříve zpětnou vazbu. Další informací, o které bych se chtěl zmínit, je to, že Eh, minulý týden jsem měl tu čest vést velice silnou eh, delegaci eh, členů tohoto výboru. Bylo nás celkem devět a absolvovali jsme velice plodnou a myslím si, že významnou návštěvu Číny a Hongkongu. Eh, která se zejména soustředila eh, na celou řadu eh, bodů, které se týkají ochrany spotřebitele. O tom nám více poví pan zpravodaj. A problémy ochrany spotřebitele v této oblasti jsme zjistili, že Čína zavedla nový zákon na ochranu spotřebitele, zejména pro eh, nákupy na internetu a zadávání eh, veřejných zakázek. A také jsme absolvovali eh, zajímavou diskuzi na téma bezpečnost informací na internetu. Také jsme se setkali s členy ekonomického výboru Národního lidového kongresu, se kterými jsme diskutovali o budoucím politickém vývoji a Nyní očekáváme, že Čínská rada eh, oznámí eh, nový hospodářský plán, který se bude více eh, soustředit na tržní reformy a ochranu spotřebitele. A v tomto kontextu jsme diskutovali také o veřejných zakázkách a o ambicích Číny dosáhnout dohody v rámci Světové obchodní organizace. A také jsme diskutovali o e, kontrole e, kvality, o e, licencích na spotřebiče v souvislosti se směrnicemi EU o hračkách a dalších výrobcích. Takže to byla velice plodná návštěva a já děkuji všem kolegům, že se jí zúčastnili. Některé body této návštěvy potom rozešleme v příštím newsletteru. Ještě někdo se chce k něčemu vyjádřit? Ne? Dále tu máme zápis z minulé schůze 24. až 26. září, 30. září a 14. října. Ty budou považovány za přijaté, pokud nikdo nevznese námitku. Teď se tedy přesuneme k naší první eh, legislativní diskuzi dnešního odpoledne, což je naše stanovisko eh, pro výbor eh, dopravy ohledně práva cestujících a já s radostí předám slovo panu zpravodaji Hanci Petru Majerovi a dále si vyslechneme stínové zpravodaje, paní Vesfel, pana Rošfora, pana Bídna, který tu zatím není, a e, další stínové zpravodaje a poté e, jakékoliv další poslance, kteří by se chtěli vyjádřit. A budeme zvažovat e, pozměňovací návrhy i kompromisní pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. Takže, pane Majere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. My tuto tuto zprávu, toto stanovisko zpracováváme pro výbor TRAN, pro výbor dopravy a my již také intenzivně spolupracujeme mezi oběma výbory a také zpravodaji takže můžeme již nyní navrhnout několik kompromisů. Máme k dispozici devět kompromisů a celkem bylo předloženo 237 pozňovacích návrhů. Zajisté tady nám ještě zůstanou některé pozňovacích návrhy, na kterých jsme se neschodli, o kterých budeme hlasovat, ale v mnoha důležitých oblastech jsme ke kompromisu dospěli. Na začátku bych chtěl zdůraznit, že se jedná o o práva leteckých cestujících a ne o finanční aspekty leteckých společností, neboť my se zabýváme ochranou spotřebitelů a ne provozními náklady leteckých společností, i když toto také sehrává svou roli. Nám je jasné, že letečtí dopravci s velkou částí pozměňovacích návrhů e, nebudou příliš souhlasit, ale to, co mě velice zlobí, jsou takové reakce některých leteckých dopravců, které řeří, říkají, no tak nebudeme vůbec létat. A já jsem vždy energeticky na to řekl, já už to nebudu poslouchat, my nemůžeme zde akceptovat, aby nám vyhrožovali porušováním smlouvy. Nelze přece přece říci, že když nám budou hrozit, my se podle nich zařídíme. Vy neustále také dostáváme stovky e-mailů, i vy zajisté dostáváte stovky e-mailů. Včetně dnes jsem také další e-maily dostal a myslím si, že konečně před pod tím musíme udělat tlustou čáru. Nyní se budu krátce zabývat kompromisními návrhy a pak ještě můžeme přejít do diskuse. Kompromis jeden, jedna se zabývá takzvanými mimořádnými okolnostmi. Mimořádné okolnosti tady se formuluje nevyčerpávající příloha jednotlivých bodů, které jsou akceptovány a další příloha bodů, které akceptovány nejsou. Z právního hlediska eh, musíme potom konstatovat, že to jsou eh, body, které buď to vedou k vyloučení nebo nevedou k vyloučení, ale my to nyní nemůžeme eh, vyčerpávajícím způsobem formulovat formulovat, protože existují také události, které zatím se nevyskytly, proto seznam nemůže být vyčerpávající. A nemůže to však komise sama volně doplnit pouze na základě aktu v přenesené pravomoci a my se tím také máme mít možnost zabývat. A potom také kompromis 2 se zabývá extrémně sporný bod a to je dobrý, e, také závažný bod, to je otázka politiky no show. z e, e, letecké společnosti si chtějí tuto koncepci zachovat a já je chápu, protože kompromis předpokládá, že cestující, který si koupil lístek, tak mu nelze odepřít let, protože jednu část letu neabsolvoval. On zaplatil za celý let, ale jestliže jednu část neabsolvuje, tak stejně tato část je již zaplacená proto, by potom tu druhou část, ten zpáteční let, nemohl nastoupit. Dnešními technickými možnostmi máme přece možnost toto prokázat a nevím, proč by tomu mělo být jinak. Bylo předloženo hodně argumentů, které z podnikatelského a z kalkulačního hlediska jsou pochybitelné. A sice, že let, kde, na, kde člověk nepřijde, tak se tento let dá dá prodat znova. To je skvělá věc, ale my jako cestující, my jsme výbor pro ochranu spotřebitelů, ale my si to nemůžeme nechat líbit a každopádně to nemůžeme akceptovat. A tady také druhý kompromis se zabývá potom zdržením na ploše. A tady se Eh, navrhovalo původně pět hodin ze strany komise a toto jsme snížili na dvě hodiny. Je tady celá řada situací, které jsou pochopitelné. Například máme nyní zimu, je třeba také odledovat eh, eh, létadla a to možná někdy i dvakrát. To jsou časové momenty, které musíme zohlednit. Ale z hlediska cestujícího po dvou hodinách už je e, prostě toho dost. My tady hovoříme o tom, když se letadlo o, o, nalézá na, leteck, na letišní ploše. A myslím si, že dvě hodiny to je opravdu maximální doba. Ale dejme tomu se dá e, říci, že já e, tady musím také musíme být trošku vstřícní, nemůžeme prostě říci dvě hodiny a konec, musíme akceptovat, dejme tomu, dvě hodiny a dejme tomu pět nebo deset minut ještě k tomu. Potom se může také e, to letadlo ještě má mít možnost se zdržet na té letišní ploše a musí mít také možnost do toho hovořit pilot a potom také za čtyři kompromis, to je otázka eh, ubytování v eh, hotelu při dlouhých spožděních. A tady komise navrhuje 100 euro za noc a omezení na tři noci. A potom pozměňovací návrhy, ty zní na 100 euro až 250 euro. A po žádné maximum, že se prostě bude platit to, co, jaké náklady vzniknou. A potom e, nelze potom také udělat kompromis 0 až do nekonečna. A nyní předpokládáme cenu za ubytování 175 euro a omezení na pět nocí. Kompromis 5 se týká e, politiku informací při spoždění, takže informace se musí podat co nejdříve. A já si také myslím, že toto musí být nehledě na podání kontaktních informací. Nemají všichni také mobily. A za druhé, jestliže je to bezprostředně před odletem, tak musíme také mobily vypnout. Jak mají potom lidé být informováni pouze přes mobil? Takže já si myslím, že je tady eh, třeba požadovat rozsáhlou informační povinnost a na to máme technické podmínky. A kompromis 6. Kompromis ní návrh a komise navrhovala eh, článek 16a, který je poněkud nepřehledný a týká se stížností cestujících. A tady se matou jednotlivé po, Eh, pojmy co jako pohledávky a stížnosti a požadavky a stížnosti. A my tady musíme pracovat přesně tak, abychom eh, stanovili jasné definice. Požadavky znamená, že já jako cestující něco požaduji od leteckého dopravce, například paušální odškodnění eh, či něco podobného. A stížnost znamená, že nemusím mít požadavek, ale něco mě rozlobilo, například nedo, nevhodné eh, zacházení a tak dále. Například já si chci stěžovat na tohoto leteckého dopravce u příslušného orgánu. Já si myslím, že toto jsme formulovali docela dobře. Potom je eh, kompromis 7 týkající se zavazadel a příslušných poplatků za zavazadla. Na začátku jakéhokoliv bukování rezervace to musí být jasné od počátku. Takže tady požadujeme vyjasnění vzhledem k dodat dodatečně vzniklým poplatkům. My chceme se vyhnout tomu, aby potom na konci vznikly ještě další poplatky a tomu chceme zamezit. Takže aby se řeklo, ano, to je v pořádku, eh, tak to je to dobře rezervované a vy chcete tedy platit kreditkou, tak to budete platit ještě dalších 20 euro navrh, když cena letu je 29 euro. Takže musí být od počátku známa definitivní cena. Kompromis Hermes 8. E, to je nákup na letišti a také osobní předměty to musí také se dostat do kabinových zavazatel bez dalších poplatků, ale také k tomu musí být limity. A proto navrhujeme také limity pro kabinová zavazadla a tady vycházíme z běžných předpokladů, například u Lufthansa to je myslím 50 x 50 cm a to, co si e, člověk koupí dodatečně, to nemůžeme měřit podle objemu. Když si koupíte jednu lahé lahev vína, tak se to e, nedá měřit na objem, ale můžeme říci, že každý cestující si může, dejme tomu, nakoupit ještě 5 kilo navrh. A potom se to dá také zvážit při nástupu na palubu. To znamená, že tady nejsou nutné žádné dodatečné investice. Kompromis 9 se týká prodloužení na 28 dní k tomu, aby se podala stížnost a nebo také stížnost například na stížnost na poškození zavazadel. Pokud se týče těch časových lhůt u spoždění, tak tady máme širokou většinu 3 eh, až 5 hodin do 3,5 tisíce kilometrů a potom nevíme, jak to bude u zámořských oblastí, tam budeme ještě hlasovat, tam by se také do toho dalo zařadit, že to patří do oblasti Evropy a e, tam by se také u zámořských evropských e, území dalo vycházet z toho, že nebudeme počítat pouze tři hodiny, ale pět hodin. To je krátké seznámení, my se chceme ještě o tom dále pobavit. Um, také zpravodajové a stínoví zpravodajové se k tomu již vyjadřovali a vyjádřili své názory. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, Děkuji uh, za představení těchto kompromisních pozměňovacích návrhů a nyní si vyslechneme uh, stínové zpravodaj paní Vestval. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane profesore Majere. My jsme se sešli ve Štrasburku na velice konstruktivním zasedání stínových zpravodajů. Tam jsme si vyměnili různé názory a odstranili různé pochybnosti. Já bych vás chtěla ujistit o tom, že celkový návrh a také pozňovací návrhy, které jsme předložili, tak toto přispívá ke zlepšení návrhu a jde také o to, aby spotřebitelé v Evropě zažili také na vlastní kůži pokrok v této oblasti. Já vás chci ujistit o tom, že pozměňovací návrhy a také především kompromisy podpoříme, protože tady bylo celá řada eh, věcí také nám vyhovují. Jasné je, že kompromisy jsou kompromisy, jsou tady také určité věci, které jsme si představovali jinak, například otázka mimořádných okolností, ale to by se potom upravilo také e, akty přenesené pravomocti a potom jsme měli také jiné názory na určité lhuty. Ale určitou oblast nepodpoříme, tady budeme hlasovat také jinak, protože si myslím, že realita vypadá jinak. A to je otázka, že letecký dopravce může se dobrovolně dohodnout eh, s cestujícími. To bychom rádi vyškrtli, protože my všichni víme, co jsou ne eh, jestli všichni víme, co jsou to mimořádné eh, podmínky, protože když je člověk někde na letišti s dětmi, tak potom eh, jde příklad také, člověk se dostane do špatné společnosti, nervové společnosti a potom se jednoduše podlehne určitým eh, návrhům. Ale takže tato záležitost je relativní a proto bychom ji chtěli vyškrtnout. Ve většině aspektů jsme se víceméně shodli. Je to ve prospěch spotřebitelů a spotřebitelek, tedy cestujících, a ne má to sloužit k maximalizaci zisku leteckých dopravců. A proto jsem byla také ráda, že nyní hodláte také upravit záležitost politiky no show. Ale spolupráce s panem Bachem byla také velice dobrá na všech setkáních eh, také byl přítomen. Já chci říct, že práva leteckých cestujících je důležitá oblast, protože v této oblasti Evropský parlament jasně ukazuje, že zde rozhodujeme ve prospěch eh, zájmu spotřebitelů, protože to je oblast, která se dobře reguluje na evropské úrovni a také v minulém týdnu Lufthansa a také další letecké společnosti vytvořili nový smírčí orgán v Berlínu, ta, Berlíně, tak aby vyšli spotřebitelům vstříc, ale také, aby splnili svou povinnost transparentnosti. Proto si domnívám, že opravdu jsme tady na správné cestě. Zákony jsou dobré tehdy, jestliže se nemusí používat a jestliže také budeme tla, trošku vykonávat nátlak na letecké společnosti, potom to bude ve prospěch spotřebitelů. Děkuji vám. Uh, Děkuji, paní uh, Pan prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci skutečně poděkovat panu profesorovi Majerovi, který udělal vynikající práci a uh, <clears throat> pracoval s námi, s kolegy na tom, abychom se dohodli a i mm, to, co on řekl dnes, tak vidíme, že on mluví o něčem, co všichni dobře známe, to jsme všichni zažili. Já bych chtěl říci, že <clears throat> Eh, ALDE, skupina ALDE podpoří gro kompromisů, respektive pozněvacích návrhů kompromisích. Já vám řeknu seznam, takže v podstatě eh, samozřejmě mm, to eh, je to jednaká 4, 5, 6, 7 a 9. Ty podporujeme hlavně. A jenom chci upřesnit, proč ty tři další kompromisní návrhy nepodporujeme, tedy zde máme určité e, výhrady a já e, zatím nejsem tedy mm, ochoten je mm, podpořit první pozňací návrh, kde vidíme problém, to je číslo dva, to je ten, který se týkal no-show, když někdo nedorazí na letiště. Já souhlasím s panem Majerem v tom, že e, chceme samozřejmě chránit spotřebitele, chceme, aby chom eh, eh, samozřejmě hájili především je, protože my tady nejsme proto, abychom hájili zájmy leteckých společností, takže proto ale kompromisní návrh, tak jak teď dnes je sformulován, podle mě, který zakazuje jednoduše odmítnout nástup z důvodu no show, to v podstatě je problematické. Zde bych byl radši, kdybychom si ponechali znění, podle kterého se říká, že je zakázáno odmítnout nástup do letadla z důvodu no show, když ten pasažér jedná tedy v dobré víře bona fide a <clears throat> zde v praxi, v tarifní Eh, praxi podle segmentu, samozřejmě tam panuje určitá eh, komerční logika u leteckých společností, které v podstatě plní to letadlo za ty tarify cesty nejlevnější pro ty eh, cestující, kteří potom mají další spoj a v podstatě proto je to také kompenzováno tím nižším, tou nižší cenou a vlastně tím optimalizují naplnění letadla. A když přijmeme kompromisní návrh, tak jak se tady předkládá, tak v podstatě bychom dali přednost jednání, které je samozřejmě eh, jednání spotřebitele, který je vychytralý, který kupuje tedy eh, eh, určitý, tedy si určitou letenku v určitém tedy segmentu v letadle, ale potom vlastně spekuluje s tím, že tedy nenastoupí, aby vlastně ušetřil potom na té letence, protože kdyby si to koupil, jak si s tím spojím, tak by to bylo levnější. Takže v podstatě to je obcházení pravidel je to taková nekalá praktika a já si myslím, že my jako zákonodárce přece bychom měli intervenovat trochu do tohoto. Já si myslím, že pokud eh, toto, tento kompromis bude přijat tak, jak zní, to jde k zvýšení počtu eh, eh, těch cestujících, kteří se, nedo, kteří se nedostaví k tomu letu, tedy no show. Samozřejmě letecké společnosti budou postupovat prostřednictvím overbookingu, budou přebukovávat letadla a tím se služba nezlepší spíš naopak. A to je důvod, proč, jak to teď vypadá, tak tento eh, kompromisní návrh číslo 2, ten nemůžeme podpořit. A nyní návrh, kompromisní návrh číslo 3, to je ten, který hm, znamená eh, eh, zablokování tedy letadla na ploše, takže jste, my jsme všichni to zažili, určitě to je velice nepříjemné, když tam to letadlo takhle zůstane a já to také nepo, ne, ne, nepodporuji, ale to je, že jsme nemohli tady přistupovat k tomu stejně flexibilně, k těm dvou situacím, které eh, figurují v tomto kompromisu číslo 3. To znamená říci, že akceptujeme takovou toleranci, to znamená, nebudeme nutit to letadlo, aby eh, v podstatě eh, se vrátilo zase k tomu gateu a aby vystoupili ti pasažeři, když tedy skutečně se má za to, že to letadlo má startovat třeba do půl hodiny, tedy okamžitě a mm, téměř, ale tak, jak vypadá kompromisní návrh číslo 3, tak tam se říká na ale že je třeba okamžitě poskytnout mm, tedy e, přístup k toaletám, k sanitárnímu zařízení, k občerstvení, bez toho aniž bychom tam mm, zakotvili tu mm, flexibilitu. To znamená, že jsou to ty situace, kdy v podstatě to letadlo bude startovat e, co, e, každou chvíli že? A samozřejmě to je otázka těch cestujících, kteří takto zůstanou zablokováni v letadle. Ano, ale pokud ten pilot eh, dostane povolení třeba odstartovat do deseti minut, startovat, tak já si myslím, že mm, v tomto textu bychom měli být flexibilnější. Já předpokládám, že v řadě případů asi eh, eh, nic méně, ano, mm, v podstatě Eh, tady nakonec stejně dojde k tomu startu, tak, eh, tak jak eh, to, o tom rozhodne ten pilot a oni vlastně budou porušovat potom tento předpis a to je škoda přece. Podle mě tento kompromisní návrh tedy není uspokojivý. A nakonec za třetí je zde otázka tolerance, eh, tedy těch kabinových zavazadel navíc. Víte, že to jsme vyjádřili už určité přání v minulosti, to znamená, aby zboží z duty free, aby si to mohli cestující vzít sebou, aniž by to ale bylo připočítáváno k tomu počtu těch kabinových zavazadel, aby to bylo navíc. Tento pozměňovací návrh tam, ano, byla určitá rovnováha a zde v tom kompromisním návrhu, eh, zde eh, vlastně, eh, to znamená ty základní hm, osobní věci, to si myslím, že to není úplně jasné, co to je, ty základní osobní věci. Já myslím, že že to v podstatě je většinou už obsaženo v tom povoleném kabinovém zavazadlu. Já nevím, proč to tady vůbec upřesňujeme. A hm, tady si myslím, že to vypadá, jako kdybychom tam, eh, já myslím, že kdybychom tam přidali eh, eh, ty tašky z duty free, tak to je dobré pro ekonomickou činnost na letišti. Ano, já chápu ten cíl, ale vím, že to nebude snadné vůbec definovat, co to jsou ty základní osobní potřeby nebo věci. A zde samozřejmě Eh, mm, tedy to, s čím chce tedy on eh, eh, vystoupit na palubu letadla. Takže proto moje frakce k těmto třem má výhradu, ale upřesně u těch šesti ostatních kompromisů zcela souhlasíme a samozřejmě Ehm, zde mm, mm, tento předpis je zásadní, věci se hodně zlepší, protože tady skutečně jde o problém, který znamená velké potíže pro spotřebitele, ale i pro eh, celý sektor, pro celý biznis, protože často třeba jsou tím narušeny mm, cesty podnikatelů nebo těch, kteří jdou někam na kongres a tak dále. A mm, takže moje mm, frakce ale ještě chce takovéto věci upřesnit k tomu, co zde nám řekl pan Majer, nebo k tomu výstupu pod záštitu pana Majera. Děkuji. Ano, Určitě. Podle mě už je poměrně pozdě na eh, revizi všech eh, <clears throat> návrhů, nicméně Eh, já bych chtěla panu zpravodaji poděkovat za dobré kompromisy. My ho eh, podporujeme a eh, já bych chtěla jasně říci, že tato zásada no-show je pro mě velice důležitá, protože tady jde o neseriózní kalkulaci aerolinek. To je také třeba říci. Patří k transparentnosti, aby bylo zveřejněno, že zákazník si zaplatil a jestliže aerolinka kalkuluje s něčím jiným, tak zkrátka musí provést výpočet znovu. Musí například e, zvednout ceny nebo podobně s ohledem na transparentnost. Um, can... Ano, e, teď tedy jsme vyslechli všechny e, stínové zpravodaje a dávám slovo paní Kukmajer. Chtěl bych se jenom ujistit, je tu, ještě, je tu někdo z komise, kdo by chtěl promluvit? Ano, omlouvám se, neviděl jsem vás. Dávám tedy slovo poté, abyste se mohl vyjádřit. Paní Stajle, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji a stínovým zpravodajům. Tady vidíme krásný příklad dobré spolupráce. Škoda, že více problematik se neřeší tímto způsobem. Eh, je dobře, že tu máme povzbuzující zprávu. Tady, jak říkala Kristýne, tak eh, je tu otázka dobrovolnosti a nedobrovolnosti. Eh, musíme pracovat jaksi ze závazného hlediska. Máme tu osvědčené postupy v případě některých problémů o kterých eh, slýcháme velice často, ty bychom měli konkrétně zmínit. Musíme být tedy co nejpraktičtější a tentokrát eh, sestavit správný text, který by měl dopad na práva spotřebitele. Chtěla bych se zeptat pana zpravodaje na to načasování, eh, jak je, jak je, jaký je časový harmonogram této zprávy, když se teď blížíme ke konci eh, funkčního období, kdy se bude eh, hlasovat a tak dále. Doufám, že bude dobrá spolupráce s ostatními výbory pokračovat i v budoucnosti a že ji nepostihnou ty těžkosti, které při spolupráci s dalšími výbory často potkáváme. Dobře, někdo další? Vyslechneme si tedy zástupce komise. Omlouvám se, nemám na seznamu vaše jméno, takže pokud byste se mohl představit, jste z DG Move, to je poměrně jasné. Good afternoon, I'm Daniela Kitu from DG Move. Dobré odpoledne, jsem eh, Daniela Git z DG Move z oddělení eh, práv pasažérů. Já se vyjádřím stručně, protože komise už se v tomto eh, výboru vyslovila. Eh, Poté, co jsem vyslechla pana zpravodaje a stínové zpravodaje, můžu říct, že komise vítá, že v některých aspektech eh, se kompromisní návrhy ubírají správným směrem a objasňují určitá práva. My je plně přijímáme a pokud jde o politiku no-show, tak komise eh, to plně přijímá. Na druhé straně bych vás chtěla upozornit na to, že to je případ, který komise často zdůrazňuje, kdy práva cestujících na papíře vypadají v pořádku, ale v praxi povedou k určitým nepřímým negativním následkům. Mám tu na mysli návrh ohledně přesměrování volby jiné trasy v případě Spoždění, to tady není zmíněno, to je pouze takový příklad. Pokud například po dvou hodinách navrhneme pasažérům jinou letovou trasu, tak je to rozhodně eh, fakt proti eh, pasažérům. Některé aerolinky eh, nemají takovou alternativu v krátkodobém horizontu a cestující potom musí tedy proletět jinou trasu a dostanou se e, do své destinace e, později, například o 12 hodin. Ještě abych zdůraznila e, jeden aspekt současného nařízení, tam je to jako úvodní ustanovení. My usilujeme o ochranu práv cestujících a chceme jim zajistit bezpečný let, krátký let, co nejkratší za nejlepších možných podmínek. A když teď eh, pročítám pozměňovací návrhy ohledně eh, mimořádných událostí, tak tam je ten neúplný eh, seznam komise. My podporujeme neúplný výčet protože z definice mimořádné události nemůžou být předvídatelné. Teď eh, můžeme eh, například eh, si představit situaci, která povede k události, kterou si neumíme představit. Chtěla bych vás upozornit na to, jaké položky by tento seznam mohl obsahovat, protože v konečném důsledku musíme zohledňovat bezpečnostní opatření, aby chceme od tohoto nařízení, aby stanovovalo rámec pro bezpečné lety cestujících. Nechceme tu dávat pobídky pro aerolinky, aby rušili své lety nebo aby eh, například vyvíjeli nátlak na pilota, aby uskutečnil let, který není bezpečný. To jsou tedy eh, poznámky komise. Možná ještě jednu poslední věc k eh, tomu ubytování. Tady bych chtěla připomenout váženým poslancům úmysl komise. A tím bylo Eh, nastavit strop na to ubytování eh, nejen z finančních důvodů, abychom eh, sněli část toho břemene z aerolinek, ale také, aby to bylo v souladu s dalšími ustanoveními pro jiné dopravní prostředky, kde také je strop pro ubytování a také pokud jde o plány komise, které jsou nástrojem pro takové, situaci, pro takové situace pro eh, cestující v případě, kdy dojde ke škodám nebo nepříjemným situacím. Děkuji, pane předsedo. Good. Okay. Well, thank you very much Dobře, eh, děkuji za názor komise a nyní dám slovo zpátky panu Majerovi, aby to schrnul a zítra může dojít ke hlasování. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegyním a kolegům. Také děkuji komisi, za doplnicí vyjádření. O otázce dobrovolných dohod bychom se ještě do zítřka měli trošku pobavit, protože je tomu ve skutečnosti tak, že harmonogram stranem je tak, že ve výboru stran se začne diskutovat za čtvrt hodinky, já tam také půjdu a budu hovořit a my jsme se opravdu shodli na mnoha bodech. Některé hodnoty, některá čísla se nám trošku odlišují, ale není to nic zásadní, protože my jsme vždy zvali na naše schůzky také zpravodaje pana Bacha a právě proto naše výměny názorů byly velice užitečné. A pokud se týče ALDE, tak tady se můžeme ještě podívat na to, jak tomu Alde rozumí u té politiky no show. Takže nevím, možná, že jsem tomu úplně neporozuměl, proto bychom to ještě měli probrat. Ale celkově mohu říci, že eh, mohu konstatovat, že došlo k obecné podpoře společných kompromisů. Bezpečné cestování, o čem hovořila komise, to je předpoklad. Všechno to, co nyní navrhujeme a mění, nesmí také snížit bezpečnost. To je rozhodnost aerolinek, ale také je to rozhodnutí pilota. Jestliže pilot zjistí, že něco na stroji nefunguje, tak musí start přerušit. To nemá co dočinění s naší směrnicí. Je to tedy zcela v kompetenci pilotů rozhodnout o letu. Ale také Združení pilotů toto také prosazuje, aby piloti ti, když dojde k pochybnostem, tak aby nebrali ohledy na aerolinky či cestující, ale především vycházeli z bezpečnosti. Jestliže vypadne eh, jeden eh, ne zcela eh, důležitý nástroj, potom se může letět, ale jestliže vypadne či nefunguje něco velice důležitého, tak prostě pilot nesmí startovat. A já chci ještě také doplnit. My nemáme nic proti tomu, aby aerolinky se dohodli s hotely na kontingentech či na cenách. To je jejich starost, ale především tehdy, jestliže aerolinky cestující neubytují, potom víme, že ceny, které byly navrženy, tak eh, nefungují, protože nepojedete 50 kilometrů daleko, ale vyberete si nejbližší hotel. A vy víme všichni, že nejbližší hotely u letiště jsou drahé a proto omezujeme tuto částku na 175 euro. A děkuji vám také mimo jiné za skvělou spolupráci, bylo to opravdu bezvadné. Good. Well, thank you very much. Um... Děkuji. A jsem velice rád, že dochází k pokroku a, takže uvidíme, jak to zítra dopadne. A jsem rád, že také i jednáte s výborem pro dopravu, protože určitě i oni eh, tedy si přejí tento příspěv, příspěvek k jejich zprávě. A teď máme další velice významné stanovisko je to tematika, kterou jsme se hodně zabývali i vla, zpráva z vlastní iniciativy v minulém roce. Týká se to platebních účtů a především z pohledu zájmu spotřebitele. Evelyn Gebhardt, to je naše zpravodajka, která tvrdě pracovala a pracuje na tento návrhu. Pan de Klute je eh, eh, zpravodajem, eh, který se s ní spolupracoval. Pan Borisov tady není, pan Šváb, někdo za EPP je tady. Ano. A pan Schmidt, ale pan Schmidt tu není. Paní Rule je tady. A teď zrovna hovoří s paní Weilerovou. Pan mm, Košušník tu není, takže... Mm, a také i komise je tady, jestli si to, jestli se nemýlím, je to tady? Pan Netebo je tady. Pan Nava. Dobře. Mario Nava, ředitel, vítáme vás. Dobře, takže dostanete slovo až po diskuzi. A nejprve s velkým potěšením dám slovo paní Kephart, aby představila kompromisní návrhy. Tak prosím, Evelyn. Děkuji vám, pane předsedo a také chci poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými jsem velice dobře spolupracovala. Také jsem se s částí z nich setkala ve Štrasburku a také s některými jsme byli společně v Číně. A dospěli jsme společně k dobrým kompromisním návrhům. Já nyní předkládám 19 kompromisních pozměňovacích návrhů. Nebudu vás seznamovat se všemi, ale seznámím vás s hlavním postupem, protože to je důležitá věc. A tady máme dva nebo tři body, u kterých jsme nedospěli k definitivním kompromisům. A O tom se ještě do zítřka poradíme a možná, že pan Šváb také v této souvislosti bude reagovat. Jedna věc je ta, že tady máme jeden bod, kde musíme definovat, kdy se jedná o bankovní účty, především o přechod mezi jednotlivými účty a také o mateřských bankách, takže abychom věděli, o které banky se tady jedná. A právě proto tady navrhuji formulaci, kde bude jasná definice, která bude znít tak, že jsou to banky, které nabízejí klientské bankovní účty. Ale potom také se musíme poradit o tom, zdali to musíme zapracovat do všech článků, anebo já navrhuji jednu věc, se kterou pan Šváb úplně nesouhlasí, tak abychom v článku 2 uvedli obecně platnou definici pro celý text. Podle mého názoru to by bylo lepší a také celkové by nám to usnadnilo hlasování zítra. A tady jsem zvědavá, co mi na toto řeknete. A potom také otázka k switching of payment accounts tady eh, si musíme ještě jednu věc vyjasnit. Komise navrhuje, aby její návrh pro změnu účtu se prosazoval v rámci EU a tady jsou různé názory mezi frakcemi. Já souhlasím s komisí, ale EPP to chce omezit pouze na přechod mezi účty v rámci členských států či v EU. A já proto navrhuji jako kompromis, aby se postupovalo ve dvou fázích. První věc by byla ta, že řekneme, že tento switching by měl být umožněn při vstupu v platnosti této úpravy a sice v rámci prostoru SEPA. A potom eh, ponechat dalších pět let pro switching bankovních účtů pro banky, které nejsou v rámci SEPA, takže mezi účtem, který je v rámci SEPA a mimo SEPA. Takže tady Toto je totiž poněkud složitější. Já jsem nabila dojmu, že jsme se na tom shodli, ale nyní slyším, že EPP je trošku jiného názoru. Pak byste mi, pane Švábe, mohl říci, s čím máte problém, abych já tyto otázky do zítřka definitivně vyjasnila. A abychom dospěli ke formulaci, která bude vyhovovat všem. To se týká tedy switchingu a potom otázka informací o poplacích. Tady jsme dospěli k dobrému kompromisu. My jsme se všichni shodli na tom, že je důležité, aby informace byly srozumitelné, dobré a přístupné pro občany. A s tím souhlasí všichni a proto o tomto tématu nebudu dále hovořit. A to také platí pro srovnatelnost webových stránek. A nyní přístup k základnímu účtu pro občany kteří jinak nemají přístup k bankovním účtům a my víme, že v EU jsou jich miliony. E, takže tam se musíme postarat o to, aby oni měli také přístup k bankovním účtům. A já Vím, že tady žádné velké odlišné názory nejsou. Mimo jednoho bodu, a to je otázka definice které účty které eh, budoucí eh, elementy se tam předpokládají. Nemohla jsem najít správné německé slovo. A Tady také o tom ještě musíme dále diskutovat. Musíme diskutovat o tom, jak budeme provádět srovnatelnost, hodnotit srovnatelnost. Komise navrhuje 80 jednotlivých prvků či součástí. To není jasně definováno, z čeho to má vycházet. Já jsem pak navrhla 90%, pan Kožušník 60%, a vždy jsme vycházeli z vnitrostátních prvků. A my nyní vytváříme evropský zákon a protože jsem si říkala, že by bylo dobré, kdybychom zapojili i evropskou úrovni tak, abychom měli srovnatelnost. A proto navrhuji, abychom převzali číslo komise ve výši 80 na evropské úrovni a 90% na vnitrostátní úrovni. Ehm, myslím si, že nyní se tážeme, zdali máme zůstat u 90%. Na to také může ještě reagovat pan Šváb za EPP. Já už jsem udělala velký krok, protože já jsem původně vycházela z toho, že musí být, e, musí existovat srovnatelnost mezi všemi aspekty, ale e, byla jsem ochotná se určitých požadavků vzdát kvůli dobrému kompromisu. Já se domnívám, že toto jsou nejdůležitější otázky. Doufám, že jsem na nic nezapomněla a nyní se těším na to, co sdělí mý stínový zpravodajové. Je také důležité, abychom se postarali o to, to znamená jde tady především o zjednodušení převodu jednoho účtu z jedné banky do druhé banky. Jde také o to, aby to byla levná záležitost a potom jde také o přístup k základnímu bankovnímu účtu byl pro občany jednoduchý, tak aby občané přístup ke kontu měli. Co já nechci, nechci, aby mladí lidé, kteří dělají někde Erasmus, aby si udělali takzvané neevropské zkušenosti. Oni přijedou do určitého státu a tam chtějí podepsat podnájemní smlouvu a jim e, je řečeno, to nemůžete udělat, protože nemáte bankovní účet u nás. A potom banka také řekne, že ano, to e, nemůžete udělat, e, nemůžete si založit bankovní účet bez nájemní smlouvy. A to kovéto zkušenosti mladých lidí se chci vyhnout a to je cílem této legislativy. Já se domnívám, že se také podaří to, tímto návrhem postrčit, tak říkajíc, komisi k tomuto kroku, protože je to dobrá věc pro občany. Good, thank you very much. Ano, děkuji. Takže stínový nejprve jejich zástupci a jako první pan Švát. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat paní kolegyni Gepard a také ostatním kolegům za konstruktivní rozhovory e, o této tematice. A také tyto rozhovory jsme e, vedli během naší návštěvy Číny. A já nyní také budu hovořit německy a chci říci, že tato zpráva z vlastního podnětu je zprávou, která vysílá dobrý signál, důležitý signál také vzhledem k společnému evropskému trhu. To se týká především mladých lidí. Já když jsem sám studoval ve Spojeném království, tak vím, že pro nás, pro studenty existovaly bezplatné účty e, v bankách, ale to bylo pouze pro studenty, kteří tam byli tak říkají zdelegováni, ale ti ostatní museli založit na bank, za bankovní účet, e, za založení bankovního účtu 50 a 60 euro, aby mohli také získat nájemní smlouvu. A to proto je tato záležitost velice důležitá pro evropské občany. Proto tuto iniciativu podporuji. A tato iniciativa nyní bude konkrétní v rámci legislativy a doufám, že se nám tuto problematiku podaří kompromisně vyřešit. 80 procent nám zrovna nepomůže, protože je to nedefinované. My přesně musíme také definovat ty aspekty, které mají být harmonizovány. O tom musíme dále ještě hovořit. Myslím si, že také dnes přijde ještě večer stínový zpravodaj, který se touto otázkou bude ještě dále zabývat. Já také jako stínový zpravodaj chci také prezentovat eh, stanovisko pana Borisova, který mě požádal o to, abych zde sdělil určité body. Nejdříve chci poděkovat paní Gebhardt za eh, přístup. Switching on national level a common practice. Prvé zavést to přecházení mezi účty na národní úrovni jako normální praxi a po pětiletém předchozím eh, období přejít i k té možnosti přes hranice. Za prvé, nejprve rámci jednoho státu a poté po určitém období i v Evropě na evropské úrovni. Takže období, přechodné období umožní eh, poskytovatelům služeb technicky se adaptovat tak, aby mohli umožnit eh, to přecházení mezi účty, protože ve finále eh, samozřejmě je to, aby ti majitelé účtu, kteří o to mají zájem, aby to fungovalo pro ně hlavně. A za druhé, pan Borisov mě požádal, abych vám řekl, že pokud jde o přístup k účtům, a, tak zde bychom měli samozřejmě chránit ten přístup orientovaný na vnitřní trh, to znamená další integrace, té bychom dosáhli tím, že dáme lepší volbu spotřebiteli a tudíž jsme proto, aby evropští občané měli možnost otevírat si účty s těmi základními znaky ve všech bankách EU, které tuto službu nabízí jako nedělnou součást svého normálního podnikání. Pan Borisov souhlasí s tou poslední verzí kompromisního návrhu v této věci, pokud jde o ty, kteří nemají eh, trvalý pobyt, žádnou tu adresu, jako migrující pracovníci nebo studenti, takže zde hm, bych se to mělo samozřejmě hm, všechno podle toho upravit. A další, třetí otázka tedy ty eh, nominální poplatky nebo přiměřené poplatky. Eh, o tom jsme hodně hovořili. Pan Harbour, náš předseda, nám pomohl eh, to správně sepsat anglicky. Nominální poplatky, to znamená tedy hm, poplatky, které vychází z nákladů, s tím souhlasíme. A třetí bod, transparentnost a seznam těch nejběžněji používaných služeb. Pan Borisov má za to, že 80 Mm, to je ten nejvhodnější nástroj, ale jak jsem již řekl, měli bychom eh, zanalizovat, co to konkrétně znamená. No, to znamená, co těch 80% konkrétně znamená. A zde určitě, pane předsedo a paní Gebhardt, nalezneme kompromis eh, do zítřka, takže se těším, že kompromis bude dosažen. Děkuji, děkuji. Jsem rád, že také mohu eh, malou měrou přispět ke kompromisům a nyní paní Rule, myslím, to je jediná stínová tady přítomna. Já chci poděkovat paní Gebhardt za dobrou spolupráci. My jsme dostali vždy příslušné kompromisní návrhy, které jsme si vždy včas přecetli, zanalizovali a podporujeme je. Okay. Um, to... Dobře. Ještě někdo z členů výboru by chtěli přispět k diskuzi? Ne, dobře. Takže tak asi já nejsem eh, eh, stínový a mám mm, další dva body, které si musím se spravodajkou vyjasnit, ale vím, že EKR v podstatě víceméně s tím souhlasí se vším. Takže já bych chtěl eh, vyzvat ještě pan Nava. Možná je připraven, aby se vyjádřil zde k té práci, kterou jsme doposud odvedli, takže to bychom velice rádi. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, dobré odpoledne. A nejprve bych chtěl poděkovat paní Gebhardt a všem stínovým zpravodajům, a to nejenom za to, že mě dnes eh, sem pozvali, ale především děkuji za práci na tomto návrhu, protože to je ukázka toho, že jak komise, tak parlament eh, skutečně eh, souhlasí s tím, jak tato agenda je důležitá. Zde bych převzal slova paní Gebhardt. Komise skutečně ta Eh, toto předkládá eh, s, eh, s tím, že na mysli má mm, studenty Erasmu a migrující pracovníky, ale nejenom i normální lidi, mladé podnikatele, a, kteří vstupují na trh práce a nemají bankovní účet. Co to znamená nemít bankovní účet? No to přece neznam, to znamená, že nemáte přístup k digitálnímu trhu, znamená to, že v podstatě, mm, když nemáte bankovní účet, tak eh, nemůžete vůbec participovat plnohodnotně na normální ekonomice. A Máte pravdu, vy jste narazili na ty tři velké problémy a zde komise velice ráda také se k tomu vyjádří, pokud je o ten switching, to přecházení mezi bankami. Takže zde asi to bude těžší tedy eh, udělat přes hranice, než jenom vnitrostátně. Vy jste nastínili řešení. Připomínám, že v návrhu komise my jsme také i se snažili diferencovat toto a my jsme tam nastínili další typ řešení. Zde připomínám však, že přeshraniční switching, přecházení mezi bankami, to v řadě případů v podstatě mm, mm, vzhledem k těm eh, všem eh, hranicím, které existují, takže v pod, mezi třeba Lucemburskem, Francií a tak dále, tak ta řada eh, z těch problémů to je v podstatě věc Eh, velice evidentní, protože tam je velká konkurence mezi bankami, ale o co nám jde? Chceme, aby lidé k tomu měli přístup a když tedy si někde otevřou účet, tak aby náhodou ta banka je nelapila do nějaké pasti a neměli možnost si vybrat potom, protože třeba na začátku se neumí dobře rozhodnout, rozhodnou se špatně pro ten účet, takže aby měli možnost přejít jinam. A proto se snažím nalézt způsob, který situaci neskomplikuje ještě více. Dnes je již to velký problém přes hranice. Dále transparentnost, velká diskuze. Návrh komise pořád ještě je nevyřešen a snažíme se to zlepšit a samozřejmě pokud vy to zlepšíte, tak vás v tom podpoříme. A poslední bod, to se týká přístupu. To je klíčový rys paní Gebhardt řekla, že to je klíčový znak, klíčový rys. Samozřejmě to je velice důležité, abychom zajistili, že všichni, kteří chtějí mít bankovní účet, aby ho mohli mít. To platí pro studenty Erasma, programu Erasmus, ale to jsou možná ti mm, spíš privilegovaní, protože to jsou mm, studenti. My, eh, řada z nás, máme za sebou Erasmus, my víme, co to je, pan Švab má podobnou zkušenost, ale také nám jde o ostatní lidi, tedy mladé podnikatele třeba, ti, kteří chtějí otevřít bankovní účet ve vlastním regionu, ve vlastní zemi a třeba nemají všechny eh, ty náležitosti mm, a proto snažíme se jim to usnadnit a víte, že komise vás v těchto snahách podpoří. Takže děkuji prozatím za návrhy na zlepšení, eh, jde to vše směrem, se kterým souhlasíme a buďte si jistí, že jsme odhodláni tuto agendu uzavřít za eh, funkční období tohoto parlamentu. Děkuji, mm, pane předsedo, děkuji zpravodajce. Eh. Děkuji mnohokrát eh, za <clears throat> vaši povzbuzující odpověď, eh, pane Navo. A nyní eh, paní Gebhardt, chcete ještě říct něco závěrem? Eh, ano, děkuji. Eh, já jsem si poměrně jistá, že eh, zítra najdeme kompromis, který bude pro všechny únosný. Poté, co jsem si tu vyslechla slova svých kolegů a ještě jednou bych chtěla vznést návrh v tom smyslu nebo v tom duchu připomínek, které jsem obdržela. Nicméně chtěla bych ještě říci zcela jasně, pokud jde o přístup k základním kontům, tak eh, tady opravdu se to netýká pouze eh, mladých eh, studujících, aby směli se účastnit Erasmu, ale jde také o sezónní pracovníky, o malé a střední podniky, které například by chtěli nabízet své služby za hranicemi a potřebují nějaký běžný účet, aby zkrátka mohli fungovat rychle. Jde ale také o lidi, kteří jsou bezdomovci, kteří nějakým způsobem sbírají peníze a e, mají strach, že budou v noci okradení například a byli by mnohem raději, kdyby je mohli e, uložit na účet. E, to jsou všechno lidé, o které nám jde a v dnešní společnosti člověk v podstatě není člověkem, když nemá přístup k bankovnímu účtu. A proto je důležité, abychom ho všem občanům zajistili. To je eh, nejpodstatnější aspekt eh, naší eh, práce, kterou se tu nyní zabýváme. Ještě tedy budu rozšiřovat pozměňovací návrhy podle vašich představ do dnešního večera a doufám v příznivý výsledek zítřejšího hlasování. Ještě jednou srdečně děkuji všem kolegům a kolegyním, že pracovali v tomto nesmírně rychlém Eh, režimu, aby eh, bylo naše stanovisko předloženo včas eh, příslušnému výboru. Jejich práce nebyla lehká, nicméně díky dobré kooperaci se podařila a z toho mám velikou radost. Good. Well, thank you very much indeed. Dobře, děkuji mnohokrát. A myslím si, že o tomto hlasujeme zítra, ano. Takže hlasujeme zítra o tomto návrhu? Eh, pan Kreuzmann, pan, pan Schmidt tu nebyl na diskuzi s paní Gebhardt, to se omlouvám, nicméně zítra se těším na úspěšné hlasování. Eh, také děkujeme panu Klitemu, který s námi velice úzce spolupracoval, sešel se se mnou osobně. Eh, věděl, že nebudeme klást do cesty žádné překážky eh, tomuto projektu, na kterém pracujeme už eh, velmi dlouho. Náš výbor ho ze zásady podporuje a mě těší, že paní Gebhardt dosáhla takového pokroku. Dalším bodem na našem pořadu jednání je zpráva, návrh zprávy paní Colin Langen, kterou tu vítám jako zpravodajku v nové eh, legislativní problematice a to je eh, účetnictví ve veřejných zakázkách. Přesuneme se tedy k diskuzi na toto téma a eh, předám slovo paní Colin Langen, aby přednesla svou zprávu, odprezentovala ji. A stínovými zpravodaji je paní Gebhardt, pan Tarabela, nebo paní Gebhardt, vy zastupujete pana Tarabelu? Ne. Dále paní Ruler pan Kreutzmann a já. Máme tu tedy eh, usnášení schopné množství stínových zpravodajů na to, abychom eh, pohovořili o tomto návrhu. A dále tu vidím eh, některé kolegy z komise. Nevím, kdo z vás bude mluvit. Počkáme si tedy, eh, jestli eh, někdo z komise bude přítomen naší diskuzi. Nicméně tedy nyní dávám slovo eh, paní Colin Langen, aby odprezentovala svou zprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme stejný problém. My jsme měli také málo času v průběhu zeleného týdne nebylo dostatek času. Sešli jsme se jednou se stínovými zpravodaji a také s komisí. My dále máme další termíny 7.11. a 3.12. Pozňovací návrhy se mají předložit do 14. a kompromisy do 16.12. a potom se mají další kompromisy předložit do 7 mně jde o interabilitě účetnictví ve veřejných zakázkách. Já toto srdečně vítám a také komise chce pověřit normalizační uh, instituci, aby vytvořila nové normy pro elektronické účetnictví. Jde o to, abychom sladili vnitrostátní e, požadavky a tímto způsobem zadavatele a také dodavatele mají mít možnost si co nejlepším optimálním způsobem vyměňovat faktury a účty. A tady se zdá, že to je jednoduchá věc, tato elektronická fakturace, ale přesto se ukázaly některé problémy. Zmíním se o některých eh, poznámkách eh, bylo formulováno 33 pozměňovacích návrhů a příští čtvrtek o nich budeme diskutovat. Já vás také žádám o schovývavost, zatím e, v některých bodech máme jenom určité nápady a nevíme, zdali tyto nápady a myšlenky jsou definitivní. Než přijdu k pozňovacím návrzím, já bych také chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými jsme dobře diskutovali. Chci také poděkovat sekretariatu IMCO, který nám velice pomohl zpracovat toto téma za krátkou dobu. A nyní k jednotlivým bodům ve zprávě. Návrh předpokládá, že dáme komisi mandát ke zpracování normy, jejíž obsah neznáme. A když jsem si poprvé normu přečetla, tak jsem si říkala, to není možné, tady není nic zásadního. To potvrdila i právní služba základní data musí být obsažena v návrhu směrnice a právě proto jsem vycházela e, ze směrnice o DPH a proto jsem požadovala také určité data, určité údaje, které se tam musí formulovat, abychom předem věděli, o čem se hovoří. To byla také kritika ze strany veřejnosti a komunálních úřadů, protože oni nám říkali, tady je, e, kupujeme e, zajíce v pytli a nevíme, co tam v tom bude. A takže musíme formulovat základní prvky. A druhý bod, který je důležitý, to je to, že návrh komise navrhuje e, implementační lhůtu na 48 měsíců. To jsou čtyři roky, to se zdá dlouhé, ale musíme vycházet z toho, že když se směrnice zveřejní, tak návrhy SENT ještě nebudou k dispozici. To tedy znamená, že my vůbec zatím nevíme, co SENT navrhne a proto se ptám, jsem se ptala komise, kolik asi si uh, oni představují. Komise řekla 12 měsíců, ale sen potom řekli 30, spíše 630 měsíců. To by pak znamenalo, že 12 měsíců máme pro praktickou implementaci. A já si myslím, že je prakticky nemožné za tuto dobu toto převést na úroveň členských států a aby to také bylo přístupné pro podniky a komunální úřady. A pak tady je ještě další problém, kde komise říká, sen eh, zapojí vnitrostátní orgány. To udělají, ano, ale také zapojí především experty, standardizační instituce, ale to pak neznamená, že to opravdu bude vhodné pro uživatele a také to bude z hlediska nákladového přístupné pro dodavatele i zadavatele i pro malé obce. To znamená, že si myslím, že by tady měla být stanovena lhůta, že až bude návrh na, na stole, pak ho musíme také vyzkoušet, uvidíme, zda je praktický a pragmatický a teprve tehdy může začít běžet implementační lhůta. A já jsem tady tak také začala rozlišovat mezi malými a středními obcemi a velkými obcemi, kde eh, můžeme mít poněkud jiné návrhy a to to také jako prozbu formulovali francouzští zástupci, kteří říkali, že tam je hodně malých obcí, které to nezvládnou za tak krátkou dobu. A současně je pro mě také důležité, že musíme podpořit a také pře- prověřit normy a náklady. Já nechci, abychom tady také vlastně dali e, e, program zaměstnanosti pro informační technologie. To by to zřejmě vypadalo v Německu. My jsme v našem návrhu navrhli a napojili jsme zveřejnění normy na tento časový postup, ale tak to zřejmě nepůjde, budeme na tom ještě pracovat, ale uvidíme, jak to dopadne. Já jsem také řekla, pro ústřední orgány pak by mělo být 18 měsíců a potom pro ty další komunální orgány by mělo být k dispozici 36 měsíců. A potom tady vidím, ještě další období, tak aby se dali zohlednit technické a další požadavky a také já požaduji, aby členské státy podpořili zavedení této normy například školeními. To je ve prospěch malých a středním podnikům, protože Jde o to, aby elektronická fakturace byla jednoduchá a málo nákladná. A my jsme vyjasnili ještě jednu věc, kde šlo o to, že toto je povinnost pouze pro příjemce a ne pro vystavovatele faktur. My tady jsme v kontaktu s právní službou a také s komisí, která nám také něco sdělí o mandátu, který bude udělen. Ne tam existuje jistá příprava, ale my jako zákonodárce o tom musíme vědět více. Já děkuji stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a já jsem přesvědčena o tom, že zde budeme také zde dále dobře postupovat dál a také dodržujeme ambiciozní harmonogram. Dodržíme ambiciozní harmonogram. Děkuji. Uh, thank you very much indeed. Děkuji moc krát, eh, paní Colin Langen za eh, vaši velice užitečnou práci. Nyní eh, se přesuneme k rozpravě. Myslím si, že na řadě je pan Krojcman. Eh, děkuji, eh, pane předsebo. Vážená paní kolegyně Colin Langen, děkuji vám za dobrou spolupráci na této zprávě. Ve většině bodů s vámi souhlasím. Výhoda eh, takovéhoto standardu je zcela jednoznačná. V budoucnu by příjemce veřejné zakázky měl eh, obdržet všechna data v elektronické podobě, což by velice eh, snížilo náklady, zejména pokud by pocházel z jiného členského státu. Souhlasím se spravodajkou v tom, že je třeba začlenit obsahovou stránku do směrnice Zejména eh, musí ta norma být použitelná pro malé a střední eh, podniky, eh, jak se zmiňuje paní zpravodajka. Já bych šel ještě dále a tento požadavek začlenil do právně závazného článku, stejně jako potřebu zahrnout i lokální a regionální příjemce závazků zakázek. Eh, dále to máme tu lhutu 18 eh, měsíců pro centrální úřady a 36 eh, měsíců pro nižší orgány v rámci té normy. Aby, což velice zpomalí úspěšné provedení směrnice. To je to poměrně dlouhá lhůta, když vezmeme v úvahu, jakou složitou problematiku tato směrnice pojednává Ta fáze šesti měsíců je velice zajímavá, ale není mi zcela eh, jasné, jak by tato testovací fáze měla probíhat, protože eh, je to potom pro, pro národní zadavatele veřejných zakázek eh, finanční zátěž bez záruky, že z ní poplyne nějaký užitek. Eh, měli bychom eh, nejdříve požádat o souhlas členské státy, než toto zveřejníme. Většinou tomu tak nebývá, nicméně v tomto případě bychom k tomu měli přikročit. Eh, členské státy by měly tedy být používateli, uživateli normy, kterou vyprodukuje Evropský parlament a tady nejsme zcela zajedno, ale pokusíme se eh, tuto lhutu ještě zkrátit. Já se domnívám, že dosáhneme dobrého kompromisu, že bude možné jej nalézt. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji, eh, paní Rule. Děkuji. Já také děkuji paní zpravodajce. Chci říci jen jedno, že myšlenka komise byla dobrá, ale provedení nebylo dostatečné a vy eh, pod tím nátlakem, eh, kterému jste byla eh, vystavena, jste ideu komise vy, vypracovala do takové podoby, která už je proveditelná v celé této problematice elektronické veřejné státní správy je problém ten, že lhůty jsou příliš krátké, pak není možné eh, je dodržet a pak celý ten systém eh, je eh, narušen. V roce 2010 50% veřejných zakázek mělo být podáváno elektronicky, ale to nebylo dodrženo. Takže já si myslím, že je správné, když paní Colin Langen navrhuje testovací fázi. Tady nejde jen o nové elementy, patenty, ale o kompatibilitu, to je e, obtížné slovo, na kterém se vždycky zakoktám. E, jde tu tedy o, o zkoušení v praxi, zda je systém kompatibilní, anebo zda jsou s ním problémy, s tím stávajícím systémem e, přeshraničního zadávání veřejných zakázek. A tady vidím lhůtu 6 měsíců jako smysluplnou, protože tady nemáme žádné e, nové prvky. To se podle mě dá oskoušet pouze v praxi, takže těch šest měsíců testovací e, periody je potřeba. E, moje zkušenosti jsou podobné. U norem to jde vždycky pomaleji, než bylo původně v plánu. Například eh, pokud šlo eh, o eh, příklad z oblasti hraček, tak tam šlo o lhutu 30 měsíců, která nebyla dodržena. Normy trvají dlouhou dobu a my bychom neměli časovou linii, časovou osu příliš zkracovat. Good, thank you. Perhaps, uh... Děkuji. Ještě, ještě já se tu vyjádřím v roli stínového zpravodaje. E, nikoli předsedy. Já souhlasím s tím, co říkala Heidi Ruller, pokud jde o ten obecný přístup. Myslím, že jste správně e, vyjádřila, že e, probíhá mnoho aktivity v oblasti elektronické státní zprávy ale musíme také zohlednit fakt, že e, v mnoha členských státech fungují e, už zavedené systémy, takže naprosto zásadní je tu otázka interoperability. Musíme e, zajistit, abychom byli schopni aplikovat fakturační informace v celém procesu zadávání veřejných zakázek protože různé fáze veřejné zakázky si budou žádat různé typy e, fakturace v počátečním stadiu jiné než v koncovém. A e, my e, nechceme, aby lidé jaksi vynášeli ven data a proto chceme mít elektronický systém, databázi faktur za veřejné zakázky. Já si myslím, že jste odvedla velmi dobrou práci. Ještě bych rád vyjasnil strukturu toho návrhu. Jádrem eh, je vytvoření jakéhosi semantického eh, datového eh, modelu. To je poměrně těžké definovat. Semantický datový model je jaksi definice sama o sobě. Vy jste však vytyčila určité pokyny ohledně tohoto pojmu pokyny k tomu, jak mu máme rozumět a já si myslím, že tyto podpůrné e, vysvětlivky e, pomohou lidem vyvinout správné procedury pro e, využívání systému. Cokoliv v této souvislosti by bylo velmi užitečné. A dále souhlasím s vaší myšlenkou, která se týká časového harmonogramu. Musí tu být určitá eh, vývojová fáze a bylo by dobré zajistit, aby ten celkový časový horizont eh, měl k dispozici dostatečný eh, prostor čímž bychom vlastně prokázali službu občanům Například to máme modernizaci e, zákaznického kodexu, to je příklad z jiné oblasti. E, tam e, jsme nastavili časový harmonogram, které, o kterém jsme pevně věřili, že bude možný naplnit a potom jsme zjistili, že jsou s tím eh, problémy a celá věc se spozdila. Proto eh, je lepší naplánovat eh, časovou osu pečlivěji a realističtěji. O tom můžeme hovořit potom také s komisí. To byl tedy můj příspěvek a my se těšíme na pozměňovací návrhy a případně na nějaké další připomínky. Paní Weiler, prosím. Ano, náš oficiální zpravodaj, stínový zpravodaj tu dnes není ale e, na základě příspěvku paní Colin Lagen mám e, jednu prozbu a jednu poznámku. Všechno, co jste říkala, mi přišlo e, velice logické a přehledné. Já jsem ten text tedy nečetla. Nicméně já jsem v parlamentu už docela dlouho a podle mých zkušeností stále zjišťuji, pane předsedo, že lhuty, které my e, nastavujeme, nejsou vždy dodržovány e, z toho důvodu, že jsou příliš krátké, ale z toho důvodu, že členské státy to nechtějí. To je moje zkušenost. Ať už je to v sektoru zbrojení nebo plateb, nebo to, co se teď děje v Německu, v naší velké silné e, zemi, tak tam SEPA prostor na poslední eh, chvíli se eh, ještě projednává, takže eh, já tu mám určité pochybnosti, nejsem žádnou výjimkou u liberálu, že to, že my ještě prodloužíme lhůtu a dáme ještě více času, tak členské státy to stejně ještě o něco protáhnou abych, takže je možné, že budeme muset čekat ještě třeba 10 let. Jinak eh, všechno, co jste říkala, dávalo smysl, bylo to velmi logické, jenom pokud jde o ty časové lhuty, tak eh, nejsme to my, kdo příliš spěchají, ale členské státy, které to umyslně natahují. Děkuji mnohokrát. Určitě to není poprvé, kdy souhlasím s liberály. E, někdy přichází i s velice smysluplnými nápady. Vlastně docela často. Já se omlouvám, že jsem si toho nevšiml dříve. E, máme tu zpravodaje z výboru e, regionu, paní Katarina Sekelsten a myslím si, že tu máte e, kopii návrhu stanoviska z 2. října. E, paní zpravodajka pečlivě sledovala naši diskuzi a já ji tedy nyní e, také dám slovo na pár minut. A také pan Stamphoff z komise je tu s námi. Ano, je to tak? Pan Stamphoff z komise a jeho tým jsou nyní tady takže je také požádám o slovo, ale nyní tedy e, paní Larson požádám, aby nám přednesla e, svou pozici. Jsem rád, že tu máme zástupce e, výboru regionu, protože tom jsou zástupci orgánů, které budou využívat tento nástroj. Takže paní Larsen, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jak říkám, eh, já jsem eh, Katarína eh, Larsson a jsem zpravodajka výboru regionů a společně s, s, s odbornicí Šeftin Wikström jsme z, z Spolupracovala jsem s Justin Wikström z eh, švédského parlamentu. Výbor regionů se dívá velice pozitivně na fakturaci eh, jako takovou, která by eh, usnadňovala práci orgánů ale aby bylo elektronické fakturování možno úspěšně zavést, tak jsou tu dva důležité faktory. Je zapotřebí jednak dostatečné iniciativy, jednak aby aby se eh, Příjemce veřejné zakázky postaral o to, aby náklady zůstaly nízké. Je tu tedy zapotřebí vyvinout standard pro semantický datový model. Pokud jde o technické formáty, tak jsou, je důležité, aby dodržovali eh, technické, technický eh, vývoj, aby byla zajištěna dostatečná použitelnost. Základní otázkou je, eh, jak může eh, příjemce zakázky zjednodušit eh, své účetnictví svou fakturací. Jedním z možností, jednou z možností je snížit počet technických formátů, tak, aby splňovaly standardy semantického datového modelu. Švédsko eh, i další členské státy už mají zkušenosti se zavedením eh, elektronické fakturace a eh, už znají ty pozitivní stránky elektronické fakturace, ale zároveň jsou tu překážky, které stěžují zavedení. Často jsou preferovány papírové faktury například. Bylo, bylo navrženo ustanovení, aby aby podle semantického datového modelu a e, technických e, formátů, které jsou založeny na e, evropských standardech, standardech nebylo možno odmítnout elektronickou fakturu. Víme, že už dnes existují technické formáty, které se používají a které jsou vyvinuty organizacemi, jako je CEN nebo UAC Fact. Stejně jako semantický datový model, tu také bylo navrženo založit systém e, na návrhu směrnice e, používat mezinárodní standardy eh, je poměrně dobrá cesta k tomu, aby elektronické fakturování fungovalo také v rámci eh, GPA, dohody, vládní dohody o veřejných eh, zakázkách. Ta pokrývá všechny členy Světové obchodní organizace, včetně členských států Evropské unie. Zároveň víme, že technika se vyvíjí rychle a že musíme brát v ohledu brát ohled na eh, nejmodernější eh, technické metody, například v oblasti eh, certifikace. to, aby zadávající orgán mohl sám zahajovat eh, certifikaci. To by eh, usnadnilo i eh, práci těm, kteří implementují standardy. Zpráva standardů a jejich napojení na technické formáty je další věc, která, kterou je potřeba zajistit. Komise by měla vysvětlit, jakým způsobem budou technické formáty zpravovány. Je důležité, aby tu byla návaznost na technický vývoj, ale zároveň aby technické formáty, které budou navrženy, budou, aby byly v praxi e, testovány. Bude-li vyvinut e, semantický e, datový model, tak my ve výboru regionu bychom byli rádi, aby byly aby byly dotaženy práce, které již začaly. Například v roce 2007 eh, bylo zahájeno vyvíjení eh, standardů eh, pro elektronické fakturace DII a část z, těch, část z nich je dnes používána v mnoha zemích a je testována i v projektech komisech PEPOL a ISS. Eh, výhodou zohlednění této, eh, tohoto projektu eh, je také to, že pokrývají celý proces a máme tu vynikající základ pro proces standardizace. A to i pro elektronické faktury. Další eh, důležitou otázkou z, politického, eh, z politické perspektivy je eh, časové hledisko. Výbor regionu se domnívá, že musíme mít dostatečný čas na zavedení elektronických faktur, aby zadávající úřady mohly komunikovat s dodavateli zejména z řad malých a středních podniků. Navrhujeme, aby eh, lhuta byla stanovena na 30 měsíců, tak jak bylo eh, oznámeno pro semantický datový eh, model. A je otázkou, jaké technické formáty tedy budou vyhovovat evropským standardům, které budou použity. Musíme vytvořit předpoklady pro to, aby zadávající eh, orgány měly čas nakoupit odpovídající technické prostředky, které ještě předtím tedy musí být eh, vyzkoušeny a otestovány. Já eh, doufám, že Evropský parlament bude mít nějaký užitek z mého příspěvku a bude dále pokračovat v dobré práci. Děkuji vám. Well, thank you very much. Děkuji, děkuji za velice užitečný příspěvek, eh, eh, který eh, ukazuje, o co jde uživatelům a že mají velké know-how, takže vaše stanovisko bude rozdáno členům, nevím, kdy bude formálně přijato, ale návrh stanoviska máme. Kdy tedy budou formálně přijaty pozměňovací návrhy? 8. november. 28. listopadu. Takže teď jsme e, uprostřed e, procesu. E, na příštím plenárním zasedání výboru budeme projednávat tuto otázku. Zatím jsme dosáhli schody v rámci výboru regionu. Je to velice široký proces, měli jsme na to krátký čas, a chceme, aby se co nejvíce našich regionů vyjádřilo než eh, schválíme eh, naše stanovisko. Dobře, děkuji, že jste přišla a určitě velice rádi ještě si budeme dále vyměňovat s vámi názory. A nyní jako příští pan Stampa a potom paní Langen tato schrne. Takže prosím, pan Stampa. Děkuji, pane předsedo. Možná nejprve bych se měl představit, protože já jsem tady poprvé v této funkci. V podstatě to je hm, poprvé, co jsem tady jako ředitel oddělení, které má na starosti tuto směrnici o elektronické fakturaci a je to pro mě velká čest, že sotva jmenován jsem byl pozván k vám do parlamentu a chci poděkovat zpravodajce paní Corin Langen za velice kvalitní zprávu a také děkuji Stínovým za příspěvek. Skutečně tak vzniká velice dobrý rámec pro budoucí diskuze. Slyšeli jsme řad důležitých bodů. Za chvíli dám slovo kolegovi, který se touto tematikou zabývá již delší dobu a vyjádří se k podrobnostem. Za prvé chci zopakovat, ale eh, o co jde hlavně v této práci i když je to čistě technická směrnice, která tak bychom neměli zapomenout na to, že jde o směrnici vnitřního trhu, protože přece jde o interoperabilitu. Slovo těžko vyslovitelné, ale je to téměř synonymum pro jednotný trh. To znamená, když budeme mít systémy, které budou mezi sebou spolupracovat, tak vytvoříme jeden trh pro podnikatele. To je důležité. Nesmíme zapomenout na tento zásadní cíl, i když samozřejmě pak je třeba projednat všechny technikálie. Druhý aspekt, náklady, úspory na nákladech. Statistiky nám říkají více než 2 miliardy eur ročně, takže pro podniky se tím míní pro investory eh, z, z řad eh, státní veřejné zprávy, to je důležité. A samozřejmě doba načasování, to je důležité pro budoucí diskuze, protože eh, pokud to budeme příliš protahovat, tak přijdeme o ten finanční efekt. Proto musí to být dobře konfigurovaný při, při, předpis a potom nesmíme zapomínat ale i na časový rámec. Tady nám jde o to, abychom samozřejmě e, pracovali podle nejnovějších technologií, abychom tam zavedli nějakou klauzuli typu stand still. Takže je třeba všechno správně nastavit a vyvážit e, něco, co bude dobře připraveno, na druhé straně nesmíme ztrácet čas. A teď jde o to, jak to v praxi dosáhnout dostane slovo kolega Bartoš Tvora, který, který eh, určitě možná zdůrazní dvě, tři hlavní věci, které podle nás by měly být do budoucna projednány a kde asi v této fázi ještě máme určité potíže. Děkuji. Jak řekl Nikita, tak Jenom zdůrazním dva, tři hlavní problémy, které vidíme v té zprávě, ehm, ke kterým bychom se chtěli vyjádřit. Je zde celá řada určitých bodů, ehm, které, kterým se budeme chtět vyjádřit a reflektovat je. O dvou hovořila paní Langen také. Jednak je to otázka té testovací fáze. O tom hovořila řada stínových rovněž ta celá koncepce kompatibility, vytvoření normy a otestování normy před uvedením do praxe, v této fázi zrovna, tak to eh, znamená, že komise mm, má určité obavy z tohoto návrhu. Nesmíme zapomenout na to, o co tady jde v tomto návrhu. Vlastně navrhujeme evropskou normu Chceme, aby v Evropě <clears throat> existovala evropská norma, v podstatě takový seznam různých znaků a jejich význam, jejich interpretace, jako je název firmy, číslo DPH, adresa a tak dále. A jak by měly vypadat všechny ty řádky na faktuře. Tedy takový standard, takzvaná norma, která se převede do elektronické eh, podoby, za použití softwaru a podobně a samozřejmě e, bude to buď ten poskytovatel služeb, jehož služby se kupují, nebo ten odesílatel, který to použije. A tady jde o to otestovat tuto normu, ten standard, e, a ještě před uvedením do praxe. A to se jeví trochu problematické, poněvadž si klademe otázku, jak otestovat vůbec takovou normu, takový standard to znamená ve formě počítačového pro, programu a když tam najdeme nějaké chyby, tak v čem bude problém? Bude to problém s tím standardem anebo s tím počítačovým programem a to je třeba pečlivě všechno zanalizovat. A také nesmíme zapomínat na to, že e, i hodně práce proběhne na základě technických specifikací, které již máme. Některé se již používají a eh, takže eh, samozřejmě vypracování takového standardu, takové normy, tak to znamená prověřit si, otestovat si všechny ty znaky, které již existují. A mm, tedy to si pořád ještě klademe otázku, jak to otestovat. I když se to je jednoduše, sice, ale jak jsem řekl, bude to znamenat asi, že to budeme muset převést do elektronické podoby, do té elektronické podoby to potom převedou ti skuteční uživatelé. A nám jde tedy o kompatibilitu se stávajícími národními standardy či systémy. A je třeba zdůraznit zde, že standard, který zde navrhujeme, který by měl cen, eh, ten normalizační úřad vypracovat, takže tady samozřejmě nejde o to, aby národní normy se staly interoperabilní. Ne, tady jde o to, aby ta norma zajistila interoperabilitu mezinárodními systémy. Bude to takový nástroj, na jehož základě uživatelé budou schopni vytvořit si softwarové programy, které zajistí interoperabilitu. Takže samo o sobě ten nástroj vytvoří tu interoperabilitu, bude to takový nástroj, takový pokyn, guideline pro uživatele, aby byli schopni nastavit ty své počítačové systémy tak, aby zajistili ty systémy pak interoperabilitu. Tak na to nesmíme zapomenout, o co jde. A nyní, pokud jde o seznam těch znaků a prováděcí akty a tak dále, to se také zmiňuje v návrhu zprávy a i o tom hovoří výbor regionu. Takže eh, ta syntax, seznam, to je syntaxe. Eh, takže komise mm, to sice nemá ve svém návrhu, ale chce se tím zabývat, protože je to něco, co eh, zvýší, no, zlepší tu interoperabilitu a sníží náklady. Takže jsme vůči tomu vstřícní. A nyní, pokud jde o použití prováděcích aktů pro účely revize té normy, nebo i pro samotné přijetí normy, zde musíme zdůraznit fakt, že se snažíme eh, především i zde ehm, eh, eh, postup, použít ten postup té normalizace, kterou už máme, protože zde máme normalizační úřad, který v podstatě zveřejňuje normy v úředním věstníku a půjdeme stejnou cestou a nezapomeňme na to, že je třeba, aby to bylo zavedeno co nejdříve, tak abychom co nejvíce snižovaly náklady. To je tedy náš přístup v navrhované směrnici. Chceme se vyhnout průtahům a to znamená, že zde, zde chápeme, že mm, mm, parlament se chce do tohoto procesu zapojit. Ano, budeme se tím zabývat, jak to udělat. A možná když se podíváte na článek 11 řízení o normalizaci, tak jak jsme slyšeli tady od jednoho předřečníka, tak zde se hovoří o možnosti vznášet formální námitky vůči dané normě. Takže to je něco k diskuzi, ano. Máme pocit, že eh, kromě tedy prováděcích aktů pro účely přijetí normy, tak zavést nějaký nový postup, nějakou novou proceduru, kromě toho, co již máme, tak to se nám moc nelíbí. A možná, že Mm, to by způsobilo další průtahy, což mě vede k závěrečnému bodu, a to je otázka časového rámce, harmonogramu, jak jsme již slyšeli, jak řekl i Nikita, náš hlavní problém s tím je, že tady jde o to, aby dodavatelé byli schopni používat elektronickou fakturaci co nejrychleji, co nejlevněji, aby se rušily bariéry, a aby e, skutečně, když e, tedy mohli posílat ty faktury elektronicky přes po celém EU bez jakýchkoliv bariér. Tady jde o jednotný trh přece a chceme, aby to bylo co nejrychleji zavedeno. Dále bereme na vědomí fakt, že e, zde neexistují žádné garance, kdy ta norma bude k dispozici. Ehm, prostřednictvím připomínkového řízení, než byl tedy předložen návrh, eh, tak my jsme tedy konzultovali s kolegy z oblasti normalizace a norma by mohla být dána k dispozici velice rychle a proto jsme i předložili těch 48 eh, měsíců a tak, eh, takže až dva roky na přípravu na standard, přípravu normy a potom dva roky na implementaci, to jsme navrhli s tím, že zde není žádná garance, eh, protože normalizační proces je dost eh, těžkopádný, je tam pouze málo lidí na to, a, takže chceme být samozřejmě potom flexibilnější asi a i mm, eh, tak a propojit to s mm, transpozicí, tomu je také komise vstřícná. A potom je ta otázka rozdělit ten časový rámec mezi těmi Eh, ten centrálními orgány a ostatními. Takže to asi není nutné. Podle nás zde z našeho připomínkového řízení vyplývá, že implementace elektronické faktury v podstatě eh, to mm, eh, je tedy mm, tak mm, v podstatě Eh, komplikované, jako je vůbec to, tedy mít internet, takže v některých státech eh, to zavedli za 6 měsíců a jenom. A tady jde o to mít seznam znaků a jejich interpretaci, co znamenají. A nemyslíme si, že bychom to měli tedy eh, ten časový rámec rozdělovat mezi tedy centrální a ty ostatní orgány. Tady není třeba tedy znovu vytvářet nějaké systémy, které již na trhu jsou. A pokud někdo vytvoří nějaký systém od nuly, já se ptám, je to finančně nejefektivnější a časově nejefektivnější? Opakuji, máme za to, že je třeba to maximálně zkrátit a vyhnout se nějakým komplikovanostem, složitostem, protože jsou na to možnosti. A to je všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji. Good. Well... Ano, děkuji vám, děkuji vám oběma a také zdravím a vítám kolegu Stampu právě v jeho první pracovní den, takže se těšíme na další setkání s vámi v budoucnosti, nejenom dnes. A nyní, paní zpravodajka, můžete ještě eh, říci závěrečná slova? Ano, já chci vyjasnit ještě některé body, ve směrnici je zapsáno, že když dojde ke zveřejnění, potom začne platit či běžet 48 měsíců. A tady se eh, řekla komise, že 12 měsíců potřebuje cen a potom 36 eh, měsíců budou mít k dispozici pro transpozici členské státy. Potom jsme s cencem hovořili a oni nám řekli ne 12 měsíců, ale 30 až 36 měsíců. Jestliže stanovíme absolutní lhůtu, potom eh, a všechno se protáhne, potom eh, tra, doba transpozice bude velice krátká a tomu se chceme vyhnout. Jestliže cen bude schopen eh, splnit určité lhůty, tak op opravdu bychom se měli snažit, abychom nepřetáhli lhutu 48 měsíců. Všechno musí probíhat rychle a pružně, ale nesmí to být na úkor koncových eh, uživatelů a tl- časový tlak, který tady je, je jasný. Ale toto souvisí také s tím, že komise víceméně nevěděla, co má u elektronické fakturace dělat, do jaké míry to má být závazné a v podstatě tady šlo o to, aby nemohly být faktury zamítnuty. A potom tady máme také druhou fúzi praktického vyzkoušení. Jestliže cen bude schopen vyzkoušet tento systém v praxi, tak nemám nic proti tomu. Ale prostě nelze to udělat tak, aby si sedli k jednomu stolu technici a dali něco k dispozici potom praktikům, kteří s tím budou muset pracovat takže já vím, o čem tady hovořím. Já jsem byla 16 let primátorkou města a já tedy dobře vím, co se tam může odehrávat, například když se předepíše určitý technický postup. Já jsem si také přečetla se zájmem eh, předběžné stanovisko výboru regionu já bych také byla ráda, když bych posléze dostala 28. listopadu definitivní stanovisko, protože my máme ještě čas do poloviny prosince. Je také důležité poukázat na fakt, že je že si myslíme, že tento krok je důležitý, ale to si také musí uvědomovat koncoví spotřebitelé. A také, jestliže stanovíme jakési mezi kroky, pak to bude také ve prospěch koncových e, uživatelů vzhledem k tomu, že jsme měli krátkou lhůtu na zpracování zprávy, proto ještě tato zpráva obsahuje jisté nesrovnalosti, které musíme právně vyjasnit. Já si myslím, že to bude realizovatelné, protože jestliže právník rozpozná problém, tak ho víceméně už eh, hned v tom okamžiku také vyřeší. Děkuji vám, paní Colin Langen. 14. Eh, listopad je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů potom také 16. prosince se budeme zabývat a budeme projednávat pozňovací návrhy a 17. prosince budeme hlasovat. A já doufám také, že rada také udělá pokrok v této věci, tak abychom mohli zahájet rozhovory s radou, tak abychom dospěli k dohodě nejpozději ke konci února tak, aby tento návrh byl již formálně schválen. Já se domnívám, že to je také důležitá součást celé oblasti pro veřejné zacházky. Já děkuji paní zpravodajce a také děkuji zástupkyni výboru regionu. A nyní končíme tento bod a nyní přecházíme k diskusi o elektronických komunikacích a jednotném trhu pro elektronické komunikace, kde já jsem zpravodajem. Jestliže vám to nebude vadit, tak já tady nadále budu také v pozici ve funkci zpravodaje. Já myslím, že to zvládneme dobře a Máme opravdu skvělý timing, také další kolegové přišli na diskusi. Takže eh, nyní přišli další kolegové, kteří si právě sundavají kabáty. Uh, so... Takže paní Bastos je také mezi námi, pan Kreutzmann, to jsou stínoví zpravodajové, paní Veniu tady není, paní Gebhardt, ano, je také přítomná. Evelyn. Right, are we ready to make a start? Můžeme tedy začít? Mohl bych eh, poprosit eh, Evelyn. Zastupuje tu někdo eh, socialisty pro tuto zprávu? Ne. Dobře. Já bych eh, dnes odpoledne eh, chtěl pouze nastínit několik eh, obecných bodů, které se. Pardon, jsem čekal ještě chvíli. Už jsem se setkal se stínovými zpravodaji či jejich zástupci. A tým, který se mnou pracoval, tady vidíte paní Hart, eh, Sebastian Bahuka je tu také tady. Eh, my jsme eh, dali dohromady velice silný tým, neměli jsme příliš mnoho času na naši práci a já jsem slíbil, že bude hotový návrh stanoviska 7. listopadu. A my jakožto příslušný výbor pro aspekty, na nichž je e, naše práce založena, což je směrnice o e, obecných právech uživatelů, musíme e, správně rozumět tomuto novému návrhu komise. A myslím si, že budu tento návrh pitvat poměrně důkladně. Musím říci, že jsem nebyl přesvědčen eh, o tom, že komise zohlednila všechno, co jsme dali do našeho původního návrhu a jsou tu určité nesrovnalosti a eh, mezery, takže jsem podrobil text komise eh, důkladné analýze a doufám, že komise pochopí, že to byl nutný a důležitý proces. Než se pustím do detailu, tak bych ještě chtěl oznámit výboru, že máme dohodu Eh, o metodologii práce s výborem pro eh, průmysl. Komise nám zaslala eh, nařízení, které zahrnuje prvky týkající se reformy práv uživatelů a také změny, které postihují i další tři směrnice rámcové směrnice o autorizaci, které spadají pod výbor pro průmysl. Eh, já jsem eh, navrhl výboru pro průmysl, abychom si vzali eh, na starost všechny elementy, které pod nás spadaly od počátku a uspěli jsme skoro ve všech oblastech. Jsou tu pouze prvky ohledně neutrality, ke kterým se dostanu později. Tam je jeden aspekt, nad nímž má, e, za něj je výlučně odpovědný e, Klaus Heiner Lehne. Ale myslím si, že paní Del Castillo a i já e, můžeme také spolupracovat, protože vím, že je pro nás všechny předmětem značného zájmu. Eh, nechci dnes odpoledne eh, zabíhat do eh, přílišných detailů, ale několik obecných principiálních bodů bych tady chtěl nastínit a myslím si, že stínoví zpravodajové se mnou budou souhlasit. Myslím si nejprve, a vás to jistě nepřekvapí, vzhledem k činnosti tohoto výboru v oblasti práv spotřebitele, že e, návrh komise na úplnou e, harmonizaci e, celé řady práv spotřebitelů v oblasti elektronické komunikace není, nepovažuji za dobrý nástroj. A pamatujete si určitě na dlouhé dohady ohledně plně harmonizovaného návrhu Eh, zpráv spotřebitelů, který nebyl přijat námi, ani členskými státy, ani eh, spotřebitelskými organizacemi. Myslím si, že zejména v oblasti eh, elektronických komunikací, kde spotřebitelé mohou velice rychle být znevýhodněni nějakou inovací, je důležitá flexibilita která je detailně popsána v tomto eh, regulačním eh, návrhu eh, obsaženém v centralizovaném nařízení. Já si nemyslím, že to v dlouhodobém horizontu bude chránit zájmy spotřebitele. Samozřejmě jsou tu určité výhody naprosté konzistentnosti a já si myslím, že to už bylo eh, zohledněno v návrhu z roku 2009, ale eh, vzhledem k tomu, že máme eh, mnoho regulačních orgánů na vnitrostátní úrovni, které působí na svých oddělených trzích, které jsou v různém stádiu vývoje, tak se domnívám, že vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost jít nad rámec požadavků, které jsou obsaženy v těch ústředních harmonizačních principech. A toho se snažím dosáhnout souborem pozměňovacích eh, návrhů, které jsou zcela v duchu eh, pozice eh, tohoto výboru. A pak bych chtěl nastínit ještě druhý bod, který s tím souvisí. Právě proto tu máme síť nezávislých regulátorů trhu na poměrně nízkých eh, úrovních a právě eh, koordinace těchto eh, regulačních orgánů má mnohem větší podporu tohoto výboru, tak jak ji dala najevo v balíčku z roku 2009. A já nevidím důvod to nyní nějak rozmělňovat. Podle mě to právě dělají některé návrhy komise. A my jsme stále ještě ve vývojovém stádiu Bereku, ale už teď je poměrně jasné, že samotní regulátoři velice úzce spolupracují, sdílejí e, informace, vyměňují si je a podle mého názoru e, právě tady by e, mohla nastat harmonizace eh, jako taková. Takže já jsem zcela proti tomu, aby komise měla prostřednictvím prováděcích aktů pravomoc eh, měnit některé eh, detaily tohoto takzvaného harmonizovaného nařízení. Právě proto jsme původně zřizovali BEREK. Takže v obou těchto oblastech si myslím, že by byli spotřebitelé znevýhodněni tím takzvaným centrálním mechanismem. A nakonec bych chtěl říct, že kolegové, kteří pracovali na směrnici o právech spotřebitelů, si určitě vzpomenou, e, že přesně před pěti lety jsme projednávali tento návrh, zvláště paní Gebhardt si to bude pamatovat, a tehdy jsme e, diskutovali o posouzení dopadu poměrně detailně, které tehdy e, přednesla komise ta tehdy přednesla návrh s tím, že to vylepší e, fungování trhu, ale my, když jsme si přečetli posouzení dopadu, tak jsme pro toto tvrzení nenašli vůbec e, žádný argument. Eh, zatím se mi zdá, že v posouzeních dopadů, které komise eh, předkládá, není eh, vůbec žádný praktický důkaz nebo praktický argument pro to tvrzení, že potřebujeme velice rigidní a pevné harmonizované nařízení. A proto vás vyzývám, abyste mě podpořili v názoru, že všechny tyto aspekty musíme velice podrobně proskoumat. Myslím si, že některé návrhy v tomto nařízení komise jsou příliš detailní. Zabývají se aspekty na téměř mikroúrovni, což je naprosto eh, neadekvátní. A s tím se také pojí to, že v našem původním návrhu z roku 2009 jsme značně zlepšili eh, práva spotřebitele způsobem, který nebyl obsažen v původním návrhu komise, takže eh, já vůbec nevidím žádný důvod se eh, vracet zpátky. Tehdy tam byla celá řada aspektů, jako fixní maximální podmínky kontraktu. Mezitím komise zcela obrátila e, na naše stanovisko, ale podle mě musíme mít absolutní jistotu, že e, implementační fáze e, bude zásadní. Podle mě má komise pravdu, když naznačuje, že ne každá země plně implementovala původní návrh z roku 2009. Nicméně podle mého názoru bychom měli tedy pokračovat v našem e, cíli. E, druhý bod, který je také velmi obtížný, se týká rozsahu působnosti tohoto návrhu. Musím říct, že mě velice překvapuje, že komise říká, že celá řada těch eh, velice detailních eh, návrhů eh, by se měla vztahovat na všechny kontrakty, opakují všechny, pro podniky všech velikostí to mi také nepřipadá ani trošku adekvátní. Myslím si, že je nedostačně argumentačně podloženo tvrzení, že velké podniky, které chtějí získávat kontrakty, potřebují takovýto druh ochrany to je podle mě nepřiměřené. To považuji téměř za selhání trhu. Ale chtěl bych poukázat na eh, jednu věc, kterou jsme udělali v tom původním návrhu. Po vyjednávání členských stát, s členskými státy, to zase nebylo obsaženo v návrhu komise, my jsme eh, poskytli flexibilitu národním eh, regulačním orgánům, aby aplikovali prvky ochrany spotřebitelů na malé podniky. To byla možnost, která jim byla eh, dána k dispozici, protože si to tak eh, firmy žádali, tak to tehdy bylo formulováno. Eh, já jsem si zjišťoval detaily o tom, jak to bylo implementováno. Máme velice užitečná data z Bereku, které, o které se podělím s svým týmem stínových zpravodajů. E, mně je jasné, že e, malé podniky chtějí získat výhodu z návrhu na ochranu práv spotřebitele, ale podle mě to není důvod takto rozšiřovat e, rozsah působnosti návrhu. To jsou tedy dva zásadní body, které jsem chtěl předložit. Jestliže e, se mnou souhlasíte, tak to samozřejmě bude e, utvářet další podobu směrnice. Chcel jsem se vyjádřit velice jasně, protože to, že e, jsem se rozhodl odstranit pár detailů z této směrnice, neznamená, že chci podkopat celou práci na ochraně spotřebitelů. Myslím, že už jsme se posunuli eh, za fázi, eh, že kdy, kdy, kdy řekneme, že když komise eh, něco předloží, tak to vlastně je proti ochraně spotřebitelů. Tak to není. My se pouze snažíme řešit problémy, které by mohly vzniknout, když se spotřebitelé ocitnou v nové evoluční fázi, v nové technologické fázi, kde regulační orgány by se mohly rozhodnout jednat a potom eh, vyměňovat vzájemně informace v rámci eh, jednotného digitálního trhu musí být eh, zajištěna ochrana spotřebitele, aby trh mohl fungovat skutečně efektivně. To tedy byla jakási, jakýsi soubor principů, který jsem chtěl nastínit a těším se eh, na připomínky kolegů, zejména v oblasti eh, neutrality. Eh, tady je problém s tím, že to není příliš dobře definovaný koncept pojem. Vzpomenete si určitě na posouzení dopadu, kde byl tento pojem rozemírán a ten se neobjevuje nikde v tomto nařízení, což je poměrně znepokojivé, protože upřímně řečeno, když neumíme popsat, co to vlastně je, tak vůbec nevíme, eh, o čem tady jednáme. Jen bych chtěl všem eh, připomenout, že jsme eh, zaslali ustanovení národním regulačním orgánům ohledně toho, jak nakládat s antidiskriminačním s antidiskriminační likvidací služeb, která by konečném důsledku znevýhodňovala spotřebitelů. E, to má stále e, Berek e, na stole. Domnívají se, že mají pravomoci k tomu, jak řešit tyto situace. Otázkou je, předpokládáme nějakou změnu v tomto návrhu? Předkládáme tady nástroje k změně, kterou je možné předvídat. Komise tu zavádí eh, některé nové pojmy tzv. specializovaných služeb, což je zcela eh, nový eh, pojem z hlediska. Já mám vždycky pocit, že bychom měli být opatrní s novými definicemi a věnovat jim pozornost, abychom, jak si hovořili všichni stejným jazykem a měli jistotu, že si rozumíme. Musíme e, ta stávající ustanovení ještě proskoumat, ale nejsem vůbec přesvědčený o tom, že tak, jak jsou formulovány v tomto návrhu, zejména v, v návrhu nařízení, e, že tam jsou ty formulace správné. Zjišťuji také, že vzhledem k tomu, že jsme na e, v tržním prostoru, který se vyvíjí různými rychlostmi na různých místech, tak regulační orgány Eh, už mají určité různorodé postupy a my jim musíme porozumět, než je sevřeme v budoucnu svěracíka za A já si myslím, že komise neargumentuje dostatečně pro ten návrh, který nyní předkládá. Bohužel Christian Engström tady není, protože vím, že on je na to eh, odborník, nicméně těším se na vyjádření stínových zpravodajů a doufám, že se nám podaří redefinovat některé z těchto přístupů tuto chvíli tedy nebudu zabíhat do detailů, protože na nich stále ještě pracujeme. Nicméně eh, provedli jsme důkladnou analýzu, eh, kterou, o kterou jsme se podělili se stínovými eh, zpravodaji. My jsme vypracovali tedy takový graf toho, co komise dělá a jaké návrhy předkládáme my a budeme se tím dále zabývat. Byl bych velice rád, kdyby stínoví zpravodajové řekli, zda souhlasí eh, obecně s mým přístupem k problematice, zejména k problematice eh, harmonizace. A pak uvidíme, eh, jestli se nám povede návrh vylepšit. Na závěr bych řekl, že by bylo úplně nejlepší, kdybychom kdybychom směli jednat o právech spotřebitelů prostřednictvím pozměňování e, stávající směrnice. Bylo by to mnohem efektivnější a rychlejší, vůbec by to nijak nebrzdilo práci komise. Myslím si, že začlenění těchto e, prvků do mnohem komplexnějšího nařízení je e, velice neuspokojivé. Pokud jde o roaming, tak tam spolupracuji úzce s paní Del Castillo. Já si myslím, že už je jasné, že tento návrh eh, nebude schválen a nezíská právní platnost dříve než za rok. Eh, obecnou eh, myšlenkou je, že bychom měli měnit stávající nařízení o roamingu, která za rok vstoupí do závěrečné fáze. Týká se to poměrně značného množství E, lidí. Myslím si, že už tedy předkládáme určité návrhy a podle mého názoru by bylo lepší soustředit naše síly a naše zdroje na stávající návrhy, které už budou implementovány v příštích 12 měsících a pak teprve e, se rozhodnout, jestli e, potřebujeme úplně novou směrnici. Roamingový trh je v v zásadní evoluční fázi. Mnoho lidí už eh, využívá tyto služby a podle mě by bylo lepší eh, to nechat, eh, jak to je. Nicméně budu se řídit tím, co řekne paní Del Castillo, protože jsou tu určité aspekty práva uživatelů, které jsme minule neprobírali, zejména informace, které jsou uživatelům k dispozici před podpisem smlouvy. Takže uvidíme, jak bude problematika roamingu ještě pokračovat. Děkuji vám za trpělivost, vážení kolegové, a e, velice rád nyní předám slovo e, stínovým zpravodajům. Začne paní Bastos, poté pan Kreutzmann a e, pak dále kdokoliv bude mít zájem se vyjádřit. Thank you very much. Děkuji. Za prvé Mm, bych chtěla mm, poděkovat mm, kolegovi Herbrovi za analýzu a za ten přístup, který jsme právě slyšeli. Děkuji za to, že jste i zapojil stínové zpravodaje a to od samého počátku práce na legislativním balíčku. V tomto výboru jsme již měli možnost, a to několikrát, se zabývat studií dopadu komise, což je zásadní dokument tohoto návrhu a vyjádřili jsme pochybnosti o tom, e, o, zdali mm, toto legislativní opatření je aktuální a vhodné. Jak jsem řekla, ta e, studie dopadu byla vyhotovená, aby se vlastně odůvodnila naléhavost tohoto legislativního balíčku. Zde chci jasně říci, že toto není zrovna pozice, kterou podporuje parlament. Tento návrh mm, v podstatě eh, získal kritiku mm, ode všech, i od sektorů, od států, od malých středních podniků a já víceméně souhlasím s touto kritikou a bylo by utopí se domnívat, že tento akt bude přijmout v prvním čtení do konce funkčního období. I samozřejmě paní komisařka Kresová e, řekla, že je to samozřejmě naléhavé, ale to přece nemůže eh, bránit tomu, že je třeba nejprve zanalizovat navrhovaná opatření. Evropská rada 24. 25 5. října část svého jednání právě věnovala digitální agendě a rovněž i specifikovala, že mm, a v bodě 5 dokonce řekli, že je třeba provést hlubokou analýzu s cílem poté eh, přijmout ten návrh ve správnou chvíli Zde bych tedy souhlasila eh, se zpravodajem. A eh, v této fázi jenom zdůrazním některé důležité body. Za prvé roaming. Zde musím eh, vyjádřit překvapení vůbec. Že komise nám podla různá vysvětlení. I zde na začátku září jsme se dočetli o tom v tisku. A já jsem se teda domnívala, že tento návrh v podstatě bude znamenat konec roamingu a ono to tak není. Ono se to tak nenavrhuje v tomto legislativním návrhu. Jediná forma roamingu, která zmizí, bude od 1. července 2014 eh, u, pro přijímané hovory. To znamená, že s tímto návrhem stejně budete platit za roaming, pokud vy eh, jste v zahraničí a pokud posíláte zprávu, či pokud voláte ze zahraničí a komise nehodlá ani snížit náklady v této oblasti, ceny nesnižuje a ani neukládá mm, operátorům eh, nějakou povinnost. Eh, takže jak to jinak vypadá, jinými slovy to vypadá, že komise nám vlastně říká, že eh, nesmíte ale účtovat více než 5 centů, ale očekávání u spotřebitelů v podstatě budou ve finále zklamána. Kromě té změny hm, poplatku, tak v podstatě komise pouze se apeluje do, na operátory, aby eh, dobrovolně aplikovali eh, ceny za roaming, které se budou eh, blížit cenám za vnitrostátní volání, a to do roku 2016. Návrhy parlamentu určitě budou ambiciozní, co se týče nákladů za roaming eh, nebo ceny roamingu. A určitě to bude daleko lepší než ten návrh, který teď máme na stole. Moje eh, frakce od samého počátku, tedy EPP, eh, chtěla mít předpis, který bude ambiciozní do příštích let. Moje politická skupina si myslí, že pokud chceme mít konkurenceschopný trh, tak musíme mít tam eh, hospodářskou soutěž, tedy konkurenci. A samozřejmě, hm, eh, eh, i když ten roaming bude levnější, tak přece to nejsou nějaké náklady navíc pro ty operátory. A um, hm, pokud bychom tedy hm, chtěli skoncovat s tím roamingem, tak samozřejmě asi oni to budou kompenzovat tím, že budou netransparentně účtovat za jiné služby. Chceme proto i zavést větší transparentnost do roamingu, do celého roamingu. A za druhé, opět jsem proti tomu, co jsme slyšeli o právech spotřebitelů. Pokud je o práva spotřebitelů, ten návrh je trochu uspokojivější, protože chrání spotřebitele před některými praktikami operátorů, jako jsou ty dlouhodobé smlouvy. Víme, že komise předložila návrh, který je trochu zmatený, no, co se týče ochrany spotřebitele. A máme zde další návrhy, které již existují, jako třeba přenositelnost čísel, eh, mobilních čísel. A není to jasné, pokud bychom Eh, tak eh, pokud budeme chtít mít tato opatření, tak je třeba je vylepšit, aby byly v souladu se standardy. Pokud jde o kompenzace, myslíme si, že maximální hormonizace není nut, eh, nezbytně nutně neznamená tedy, že bude podporovat inovace. Já si myslím, že musíme zajistit, že skutečně budeme zde mít takový určitý obecný princip, Eh, který bude platit pro všechny a zároveň bude možné zavést na národní úrovni flexibilitu, která bude chránit spotřebitele více, než se budou chránit tím nadnárodním přístupem. A třeba za třetí, eh, neutralita sítě. Neutralita sítě, to je téma, které úplně absentuje tam, a i když je to téma nejcitlivější. Zde zaprvé třeba si připomenout, že Evropský parlament, a to již několikrát, přijal velice jasný postoj a obhajoval fakt, že nepotřebujeme specifickou legislativu o neutralitě sítě. Komise sama v roce 2017 ve svém sdělení dospěla k závěru, že je třeba tuto oblast upravit legislativně a v minulém roce 2012 tedy Hm, dokonce eh, eh, pouze tedy přijala nezávazné doporučení v tomto. A EPP zde obhajuje stejnou linii, to znamená, eh, pokud aplikace, pokud aplikace stávající legislativy bude stačit pro to, aby bylo možné sankcionovat porušení principu neutrality, tak je to dobré. Ale hm, zde opět komise ignorovala postoj Evropského parlamentu a návrhy které se týkají toho, že mm, princip neutrality sítě musí být zakotven legislativně. Tento nedostatek znamená, že zde máme tolik excesů, ke kterým dochází. A mm, takže princip, který chceme zde e, nějak zakotvit, tak v podstatě e, e, je mm, obcházen a podobně a výjimky se staly normou Nyní potvrzuji, nedostatečný přístup k internetu má dopad na eh, i eh, řízení tedy eh, toho přenosu údajů a zde i tedy i máme zde soudní řízení, které se týkalo dětské pornografie, máme zde i otázku integrity sítě a spoustu dalších příkladů, které jsou v jednání. A zde mm, zatím stála určitá taková e, velice rázná logika sice, ale to, co se zde vysvětluje v legislativě, je, že dodavatelé nebo poskytovatelé musí, musí tedy e, v podstatě mm, e, budovat si spotřebitelské sítě podle údajů, které oni vkládají do sítě ale, jak jsem řekla, najednou ty výjimky se staly normou. To znamená, dodavatel může třeba fakturovat za specifické služby, které nejsou definovány. A mm, zde v podstatě ten nediskriminující přístup k internetu, ten je tímto podkopáván. Pane předsedo zpravodaj, zde závěrem bych uvedla, že jakožto zpravodaj můžete počítat s mojí součinností, tedy součinností stínové zpravodajky, při provedení této analýzy, která, jak jsem řekla, je velice jasná a transparentní. A víme, v čem je problém. Jako vždy naším cílem je, aby vy jako zpravodaj jste chránil a obhajoval evropské spotřebitele a výdobytky evropského telekomunikačního trhu. Děkuji paní Bastos a pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Na začátku chci hned říci, že komise předložila tento návrh pozdě, prostě příliš pozdě, takže uvidíme, zdali budeme mít dostatek času, abychom se tímto eh, návrhem zabývalo. Tento návrh přináší velké změny. A tím se dostávám ke první kritice. Tady je otázka. Má smysl všechno dát dohromady do jednoho balíku, když víme, že pravděpodobně defi, že defi, definitivní rozhodnutí především na straně rady tentokrát nepadne. Neměli bychom postupovat pragmaticky, neměli bychom schválit to, co je možné, a to, co má dlouhodobé dopady, také zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů. Také v této oblasti existují oligopoly, které jsou také ve vzájemném konkurenčním vztahu. A tady vidíme, že na telekomunikačním trhu také klesly kurzy akcí, což také souvisí s tím, že e, podniky jsou často kupovány finančními žraloky. My musíme dbát u směrnice na to, aby podniky měly šanci investovat především do nových technologií. Já jsem navštívil Jižní Koreu a když tam vidíme, že podnik roky již nyní implementují novou generaci rychlého internetu a v Německu i v ostatních zemích jsme od toho ještě velice vzdáleni. A právě proto musíme i o této oblasti dále uvažovat. Tady vidím slabé i silné stránky. Telekomunikační sektor čekají v budoucnosti velké investice a to souvisí s klesajícími zisky. A jestliže dále budeme požadovat eh, další eh, investice, potom budeme také podkopávat tento trh. Také eh, pravidla pro pevné sítě jsou pokrokem, ale u ostatních částí mám pochybnosti u e, neutrality sítě, tak tady postupuje komise rozumně, ale Malcolm Haber již také hovořil o tom, jakým způsobem budeme neutralitu sítě definovat, neboť nelze také další e, operátory omezovat. Ale my víme, že mnoho obchodních modelů je zaleženo na tom, že jsou jednotlivé obchodní modely propojeny a my musíme dbát na to, abychom tímto způsobem nediskriminovali ostatní podniky, tak aby všechny podniky měly možnost realizovat své obchodní modely v praxi. To je z mé strany asi všechno. Již bylo řečeno, že 7. listopadu bude předložen návrh stanoviska a pak o tomto budeme konkrétně diskutovat o tom, co je proveditelné, co ne a tady musíme postupovat velice důkladně, což je důležitější než nějaká rychlost. Děkuji. Můj časový rámec je také omezený, protože ITRE chce hlasovat a schvalovat 12. 13. února. Takže my musíme o mém stanovisku také ještě diskutovat a já budu vycházet z vašich návrhů, protože do čtvrtka uděláme ještě hodně práce, mám silný tým. Chce se vyjádřit ještě některý další kolega? Paní, já se omlouvám, vás jsem neviděl, jsem rád, že vás vidí mezi námi. Nejdříve bych se chtěla připojit také ke slovu Melkama Habera. Já se domnívám, že máme na stole návrh, který se týká komplexní tematické oblasti a má také dopady, které zatím neznáme nevíme, jaké dopady by naše návrhy opravdu budou mít v konečné fázi. Časový harmonogram, o tom již jsme již důkladně hovořili. Já, e, mě je líto, že tento návrh byl předložen pozdě, na konci legislativního období a proto je na nás vykonáván tlak, abychom se rychle rozhodli v oblasti, která vyžaduje pečlivý a důkladný postup a přístup. My bychom potřebovali delší diskusi než půl rok, který máme do konce legislativního období k dispozici. My především také potřebujeme v parlamentě kontinuitu a doufám, že také v nové legislativním období se bude na tomto návrhu pracovat. A proto bychom opravdu v této oblasti měli postupovat pečlivě a důkladně. Již se nyní hovořila o neutralitě sítě a o specialized services, tedy o zvláštní kvalitě služeb. A právě zde bude myslím si, že e, právě nařízení zatím neuvažuje detailně o právě této oblasti. E, právě na mezivládním fóru se hovořilo o dopadech omezování sítí a my i v Evropě jsme v této oblasti vzorem pro jiné regiony na světě, protože tyto regiony se na nás dívají a jde o to, aby nedocházelo k prioritizaci určitých obsahů na síti, neboť opravdu e, jsme nyní na tomto fóru viděli, že celý svět se dívá na nás a právě proto se o návrhu komise diskutovalo skepticky. Na straně jedné však se hovoří o takzvané síťové neutralitě která však není přesně eh, definitivně pospa, popsána. Tady se to týká zákazu teleringu a dalších služeb. To se považuje za dobrou věc, ale specialized services na ty se dívá svět se skepsí. Tady jde o to, že toto je svět, který se zlučuje jak vertikálně, tak i horizontálně, protože operátor nyní poskytuje síťovou strukturu i obsahy a právě proto se tady združují služby, které byly původně vůči sobě konkurenční a proto může také docházet ke zkreslení trhů. My jsme často zdůrazňovali v jiných dokumentech, například u online trhu, jsme zdůrazňovali, že je důležité mít neutralitu sítě tak, aby všichni operátoři měli možnost nabízet své produkty na trhu tak, aby se ne přední, eh, eh, předchozí selekcí docházelo již k výběru operátorů. Je třeba, abychom eh, zaručili férový otevřený trh v oblasti internetu. Je třeba zlepšit návrh komise i ostatní výbory, které se tímto návrhem zabývají, nejsou zrovna šťastní vzhledem k velice zhuštěnému časovému rámci. Například výbor pro kulturu to také kritizoval. Děkuji. E, ještě někdo další? V tomto případě nevím, jestli Antony nebo Roberto by se chtěli vyjádřit k tomu, co zatím vyslechli. E, jinak já pronesu slovo závěrem a ukončíme toto téma. Robert, prosím. E, děkuji, pane předsedo. My jsme velice vděční eh, za to, že eh, tento výbor eh, bere vážně naši práci. Samozřejmě jsme pozorně vyslechli i kritiku, což je součást naší práce, nebyli jsme tím překvapeni, nicméně tedy jsme velice vděční za to, že je zjevné, že proběhla eh, hloubková analýza, přestože tu analýzu samotnou jsme tady neviděli, a že jste zlepšili náš původní návrh. Velice nás také těší eh, závěry eh, rady. Ty jsou důležité nejenom proto, že rada zdůraznila, že tato problematika si žádá důkladný přeskum, Eh, pokud jde o její včasné přijetí, ale také pokud jde o práva spotřebitelů, tak eh, Rada se posunula směrem, který bych označil za poměrně zajímavý. V odstavci 5 se eh, říká například posílení efektivní konkurenceschopnosti a soukromých investic pomocí eh, transparentního celoevropského právního eh, rámce. Proč bychom měli členským státům dávat flexibilitu k tomu, aby zaváděli dodatečná eh, práva spotřebitelů? To je nový prvek, který vzešel z těchto závěrů a komise ho musí vzít na vědomí. Rada se zabývá myšlenkou společného právního rámce, Eh, ale zároveň naznačuje určitý stupeň eh, dodatečné eh, ochrany na vnitrostátní úrovni, která by mohla být užitečná. To je důležitý prvek závěru rady, který detailně studujeme a věřím, že i váš výbor je detailně prostuduje. Nebudu opakovat, co jsem tu říkal minule, nicméně ta roztříštěnost systému ochrany spotřebitele v Evropě je alarmující. V několika posledních letech jsem cestoval po eh, různých zemích, podepisoval smlouvy a můžu vám říci, že překážek je mnoho. Naposledy jsem naposledy, když jsem se stěhoval, tak jsem eh, dostal účty, které byly naprosto eh, obskurní a nečekané. A je, je správné, že jste čerpal, pane předsedo, z rámce z roku 2011, nicméně e, situace v realitě je velice e, různorodá. Můžete kritizovat e, tu maximální harmonizaci, o kterou usilujeme. Zdá se i ze závěrů rady, že ani rada nechce maximální harmonizaci. Nicméně v na náš návrh se také můžete dívat jako na jakýsi standardní způsob, jakým je má být e, jednáno se spotřebiteli e, v Evropě. My víme, e, že v některých členských státech se zachází se spotřebiteli dobře, ale v jiných ne. A to je důvodem k poplachu. A to také v situaci, když Alarmující je i situace, kdy ochrana spotřebitele jde do extrému a v podstatě znemožňuje firmám vstupovat eh, na trh je taková, že investice do tohoto trhu se firmám eh, nevyplatí. To by potom snížilo eh, konkurenceschopnost i možnost výběru pro spotřebitele. Takže jednotná Eh, ochrana spotřebitelů je důležitá, ale o maximální harmonizaci se můžeme dále bavit. Pokud jde o neutralitu sítě, tak to je složitá debata, ale zase realita je taková, že 36 spotřebitelů v Evropě eh, trpí eh, nějakým blokováním nebo zužováním nabítek. Regulační orgány nejednají v těchto případech, zejména proto, že je tu právní problém Rámec nezachází eh, tak daleko jako naše právní stanovisko, které eh, dává regulačním orgánům možnost odstraňovat eh, blokování a zužování. Rámec umožňuje, stejně jako náš návrh, umožňuje národním regulačním orgánům upravovat vnitrostátní podmínky a proto jsme jim přenechali odpovědnost za to, do jaké míry umožní specializované služby. Debata o specializovaných službách je nevyhnutelná, pokud jde o e, neutralitu sítě. Podobně se debatuje v, ve Spojených státech e, jako v Nizozemí, které je e, jedno z mála, jednou z mála evropských zemí, které přijalo legislativu národní regulační orgány budou mít eh, pravomoc rozhodnout, jaká je správná rovnováha, jaká je správná vyváženost, pokud jde o eh, specializované služby. Takže, pane předsedo, eh, ještě jednou opakuji, že jsme velice vděční vašemu výboru a zavazujeme se podporovat, vás podporovat jakýmikoliv informacemi, které od nás budete žádat a těšíme se, až si přečteme návrh vašeho stanoviska. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím si, že dospíváme k určitému eh, únosnému eh, řešení, ale jménem výboru bych chtěl říci, že se tu zabýváme celou dobu eh, problematikou práv spotřebitelů a myslím, že zatím ještě nikdo nenavrhl změnit slovo směrnice za slovo nařízení. v tom, na tomto poli jsme mnohem lépe vybavení, protože už máme e, standardní regulátory, kteří spolupracují na základě společného modelu. V oblasti práv spotřebitelů e, je situace e, velice roztříštěná. Máme tu nekalé praktiky, zavádějící reklamy a tak dále. Já nesouhlasím s vaším týmem v jedné věci. My už eh, máme eh, dobrý rámec od roku 2009. A to, že není konzistentně eh, implementován, ještě není důvodem pro přísnější regulaci. Musíme se důkladně zamyslet nad tím, jestli toto řešení je efektivní. Klíčovým problémem Eh, je to, eh, jak eh, přimět regulační orgány, aby implementovali daný rámec a zlepšili svou práci. A proto jsem navrhl tomuto výboru, aby jaksi zamezil komisi v používání prováděcích aktů protože eh, to jsou věci, které spadají pod národní eh, regulační orgány. A tady si myslím, že tkví eh, hlavní jádro naší neschody. Každopádně vynasnažíme se vylepšit návrh, jak jen bude v našich silách abychom posílili práva spotřebitele. E, některá, některé problémy pojednáme velice rychle, jiné si budou žádat komplexnější diskuzi a uvidíme, zda budou kolegové souhlasit s mým návrhem. Samozřejmě vás pozveme i na e, další e, diskuzi, ještě schrnu časový harmonogram. Hned teď po této schůzi začne eh, velice pilná, tvrdá práce, abychom dali dohromady eh, klíčové body, abychom mohli zprávu zadat k překladu 7. listopadu. Pak bude slyšení 27. listopadu, kdy se budeme zabývat eh, těmito problémy podrobněji. 28. bude návrh stanoviska, 3. prosince lhuta pro pozměňovací návrhy 9. prosince, eh, rozprava o pozměňovacích návrzích a 12. a 13. potom eh, hlasování. 12. a 13. února. Samozřejmě eh, budu jednat s paní Del Castillo, zejména pokud jde o neutralitu sítě. Tady si myslím, že jsou některé elementy eh, obsažené ve směrnici o právech spotřebitelů, které by patřily spíše do eh, rámcové směrnice. Také jste zavedli určitá eh, nová ustanovení, o kterých jsem tu dnes nemluvil, ale souvisejí s nimi i další problémy, které jsou obsaženy v jiných částech směrnice, jako jsou profesionální kontrakty. Takže ještě jednou děkuji. Teď se přesuneme k dalšímu eh, důležitému návrhu od DG Connect, který se týká eh, bezpečnosti eh, sítí a informací. Jde o tedy o směrnici. Vítám tady pana Giuseppe Abemontiho a jeho tým z komise. A naším zpravodajem je Andreas Schwab, který je tady. A jenom zkontroluju, jestli jsou tu stínoví zpravodajové. Eh, hovoří to někdo za pana Ramona? Ne, nejsou žádní dobrovolníci eh, ze sociální demokracie. Je to eh, velice málo poslanců ze sociální demokracie chyběli ke třem posledním tématům, zvláštní. Nicméně tedy Eh, je to na mě a panu Švábovi, protože já jsem stínovým zpravodajem. Takže nyní dávám slovo Andreasi Švábovi, aby eh, odprezentoval eh, pozměňovací návrhy, které dosud byly vzneseny. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům za příspěvky k mému návrhu zprávy bylo předloženo hodně zajímavých návrhů, které jsem také zapracoval a také došlo k široké schodě ohledně nasměrování zprávy. Jako politik je často v pokušení, když například se propírají takové věci jako skandál NSA, eh, má, jsme v pokušení určitá témata také spojit s některými tématy, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska s takovýmto pokušením musíme odě, o, odolat. A proto musíme se zaměřit především na dlouhodobý cíl my se musíme dlouhodobě snažit o odolnost evropského hospodářství proti veškerým útokům a vlivům zvnějšku. Především jde o to, abychom uchránili zásadní, základní, nejdůležitější infrastrukturu, neboť také v pozňovacích, z pozňovacích návrhů vyplývá otázka, eh, co je oblast působnosti této směrnice, kde bude používána. Když opravdu hodláme dát povinnosti provozovatelům, které budou dodržovat, tak proto musí existovat také důvod. A důvod může být ten, že jejich nebo jimi eh, provozovaná istru, eh, infrastruktura je tak zásadní, tak kritická, že narušením této infrastruktury by také došlo k nebezpečím pro občany a proto musí zákonodárce zasáhnout. A právě proto se ve svém návrhu zaměřuji na to, abychom e, vycházeli ze směrnice, kterou již máme a abychom této směrnice sem přenesly nejdůležitější infrastruktury. A také se musíme ptát, co je s takzvanou Information Society. Já jsem navrhoval, abychom se zaměřili především na kritickou infrastrukturu v duchu směrnice, co také souvisí e, s provozovateli hardwareu a softwaru, protože provozovatele kritické infrastruktury si často nemohou obstarat takový hardware a software, který my tady předepisujeme. A zdali bychom měli všechny poskytovalé těch, tohoto softwaru Eh, také tomuto cíli podřídit, je sporné. Ale tady máme také otázku ručení. A tato otázka je složitá, protože se zdá, že vylejeme zde dítě s vaničkou, neboť my bychom tím uvalili povinnosti na výrobce, i když se chceme zaměřit především na uživatele kritických infrastruktur. V této souvislosti máme také problém, že malé a střední podniky nebudou mít alternativu při nákupu hardwareu a softwaru. A právě proto musíme vytvořit, se snažit vytvořit zvláštní úpravu pro malé a střední podniky. A také je tady otázka, zdali do toho má být začleněna veřejná infrastruktura, neboť eh, v jednotlivých členských státech je kritická směrnice či kritická infrastruktura různým způsobem spadá pod tuto směrnici. a proto veřejná administrativa musí zachovat své požadavky na kritickou infrastrukturu. Ale jestliže výbor bude říkat, že tuto povinnost musíme veřejné zprávě připomenout, tak proti tomu nic nemám. Ale myslím si, že rada to bude považovat za jistou překážku ale myslím si, že je také důležité, že když budeme chtít tuto směrnici ještě schválit, pak se na toto téma musíme zaměřit. Já si dovedu představit, že definice úroveň kritické infrastruktury by mohla být formulována také na straně členských států. Ale musíme to také sledovat z toho hlediska, že musíme především uvažovat a usilovat o jednotný standard v Evropě. A pak také si musíme uvědomit, že telekomunikační sektor má již povinnost informace a proto nemusí spadat pod směrnici o podávání informací. A tady kolega Ramon to vidí trošku jinak, protože podle našeho názoru tato eh, směrnice neodstraňuje povinnost informovat. My se chceme postarat o to, aby dodatečné informační povinnosti byly zachovány tak, aby podniky, které mu působí ve složitých podmínkách, se mohou spolehnout na to, že určité eh, a infrastruktura bude zachována. A potom tady je také otázka ochrany dat. Do jaké míry budou eh, vzájemně Eh, spolupracovat jednotlivé předpisy. Tato naše směrnice a směrnice o ochraně dat či nový e, nařízení o ochraně dat musí jít ruku v ruce a musíme se vyhnout různým mezerám. Proto se nechci touto směrnicí vměšovat do nařízení o ochraně dat a kolega Engström také hovoří o tom, že ochrana dat je důležitá, ale musí být vhodně regulována. A právě proto tady bychom neměli schvalovat úpravy o ochrany dat. Tady nám jde o zajištění kritické infrastruktury. Také se tady může hovořit o určitých narušeních, ale tyto narušení se musí e, řešit e, především v souvislosti se zajištěnou bezpečností sítě. A tato směrnice také ví, že existují nějaké vnitrostátní příslušné předpisy, například předpisy z roku 95 a také směrnice o e-privacy a já vím, že ještě vzniknou také další předpisy, které eh, spolu jsou propojeny. A nyní máme také společný formulář, který má zpracovat komise a ENISA, tak aby bylo možno ochránit eh, kritickou infrastrukturu před útokem. A pak je tady také spolupráce členských států. Kdo to bude kontrolovat? Já se domnívám, že příliš silné zásahy ze strany členských států ani ze strany komise nejsou dobré. Rada si musí uvědomit, že vyšší bezpečnost sítí dosáhneme jenom tehdy, když budeme táhat všichni za jeden provaz. A právě proto Rada musí s komisí dobře spolupracovat. A na závěr, pane předsedo, se chci zmínit o tématu či témat, které přesahují oblast působnosti této směrnice. A proto musíme zvážit, zdali do této směrnice zapracujeme témata, která jsou úplně odjinut. Pane předsedo, tady se také hovoří o tématu neutrality ty, ty sítě. Já se domnívám, že toto téma patří především do směrnice pro telekomunikace. Tento návrh by neměl obsahovat paralelní pravidla, která nás přivedou do potíží. A dále je tady máme také otázku toho, zdali máme mít eh, eh, přístup k univerzálním eh, sítím a službám. Tato směrnice, která se zabývá bezpečností kritické infrastruktury, tak tato směrnice s tímto přístupem nemá nic společného. A potom také otázka inkluze zranitelných spotřebitelů. Tato otázka tady nevzniká. Určitě tady se nenastoluje tím způsobem, jak to někteří formulují protože my se tady především musíme zaměřit na provozovatele kritické infrastruktury a zranitelní spotřebitelé tu infrastrukturu neprovozují. Takže si tady nemusíme dělat žádné starosti. A potom je tady také otázka počítačových útoků. A já se domnívám, že my především musíme dbát na to, aby počítačová bezpečnost musí být oddělená od justice, která sleduje počítačový zločin a od aktivity například tajných služeb, které někdy e, musí postupovat konkrétněji a my také potřebujeme civilní orgán, který se zaměří na e, to, jakým způsobem můžeme bezpečnost sítí v Evropě zlepšit. A v této souvislosti musíme spolupracovat také s radou, se kterou určitě to nebude jednoduché. A pak také budeme muset se snažit o tom, aby podniky zveřejňovaly e, například informace o počítačových útocích. E, jestli že tato data nedostaneme, pak to bude složité. Je důležité, aby civilní eh, orgány pro počítačovou bezpečnost byly odděleny od tajných služeb či od například justičních orgánů, které tyto trestné činy sledují. My také musíme zůstat v rámci mandátu ENISA a nesmíme rozšiřovat úkoly ENISy. Pokud se týče časového rámce, tak 11. prosince eh, povedeme další diskuse a já doufám, že se nám podaří počátkem ledna tak také v této době by měly být k dispozici zprávy z ostatních výborů a doufám, že se nám také podaří dospět k dohodě s radou a já jsem zvědavý na nové pozňovací návrhy a já doufám, že také dospěme k dobrému řešení této situace. Well, děkuji, děkuji, děkuji za to, jak zvládáte tuto komplikovanou agendu a jak jasně k tomu přistupujete. Pan Menders. Eh, takže právě přišel, takže máme zde dva stínové teď. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Andrasovi za vynikající práci. A mám několik otázek, samozřejmě. První, myslím si, že, eh, že všechny nás od NSA odhekovala a tedy odposlouchávala. A já se ptám, proč se zaměřovat na americký standard a na místo toho snad bychom měli vytvořit evropský standard, abychom v určité fázi začali být nezávislí na amerických firmách a systémech. Možná by to byla také cesta. A mám otázku. Proč eh, je vyloučena veřejná státní zpráva? Já si myslím, že eh, ta je velice důležitá, když se hovoří o e, té životně důležité infrastruktuře, tak přece bychom se měli e, e, zaměřovat tedy na dopravu, energetiku, finanční služby, ano. Na druhé straně mikropodniky by měly být vyloučeny, protože jsou tak malé, že asi tady o žádné životně důležité informace nejde a navíc pro ně by to bylo břemeno. A doufám, že nalezneme řešení, eh, kdy budeme tedy odměňovat ty systémy, když ty firmy se chovají dobře. Pokud dělají práci, jak mají. A potom by mm, tedy tam to byl, by dělali méně, eh, bylo těch méně těch auditů v tom případě, abychom je odměnili za tu snahu, aby mm, <clears throat> skutečně abychom se zaměřili na tu maximální bezpečnost, aby tam nedocházelo k hackování a odměnili je za tu vysokou bezpečnost. Eh, a my máme určité pozměňovací návrhy, jak víte, většina z nich je v souladu s vašimi návrhy, takže doufám, že nalezneme řešení, o kterém a že to odhlasujeme v lednu. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji, děkuji mm, kolegovi Mendersovi a velice stručně teď já také, poněvadž jako stínový jsem předložil takovou skupinu pozměňovacích návrhů, některé z nich podepsal také Andras Schwab já jako další stínový, tak já jsem byl spokojen s tou základní linií eh, a jste to ještě zlepšil. Především do určité míry jsem vycházel ze zkušenosti, když jsem pracoval na směrnici o ochraně soukromí, takže také tam jsme řešili tu otázku eh, notifikací porušení ochrany osobních údajů pro spotřebitele a jak to eh, všechno zvládat. Musí být jasné, že i když ta otázka transparentnosti informací je velice důležitá, teď je to úplně flagrantní, tak v případech, kdy eh, může existovat vážný potenciální problém, tak eh, asi bychom neměli mm, mm, ještě zbytečně být na poplach a věci ještě více zmást a mm, je třeba eh, skutečně koordinovat eh, uvolňování veřejných informací tam, kde je to vhodné. A mm, protože mm, jak tedy eh, řešit ta porušování a za druhé jde o to, aby zde byla ochota, dobrá vůle Eh, těch provozovatelů klíčové infrastruktury, kteří budou spadat eh, pod tento návrh, aby také oni se chovali transparentně vůči sobě a eh, skutečně samozřejmě všechny ty informace budou důvěrné. A pokud někdo řekne, no dobře, zde došlo k potenciálnímu porušení, k nějakému útoku a tak dále, tak aby hned všichni ostatní to věděli a okamžitě mohli Eh, přijmout protiopatření a ochrana defensivní opatření. A pokud zde ale budou váhat, protože se budou bát, že třeba eh, předčasně se zveřejní nějaké informace a tak to by nebylo dobré. Takže to jsou takové moje praktické připomínky. A obecný přístup pravodaje myslím, že je dobrý. Jde o to, aby ten návrh byl realizovatelný a v podstatě je to pouze první krok teď proto, aby Evropská unie skutečně měla nějakou takovou legislativu a abychom měli nějaký první minimální standard a zaměřili se skutečně na e, ty problémy, které existují a ty řešit, aby to mělo pozitivní důsledky pro občany. A pokud se chopíme této příležitosti a začneme jednat s členskými státy již po hlasování v lednu podle stávajícího plánu, tak eh, samozřejmě uvidíme, jaká bude nálada teď v řeckém předsednictví vůbec, jak pracovat na této agendě. Takže to je příspěvek můj jakožto stínového a teď zase budu hovořit jako předseda a ptám se, zda ještě někdo chce přispět k diskuzi. Chcete něco doplnit? Tak prosím, jenom takový detail. Ano, je velice moudré, podle mě, já vím. A, mm, abychom měli v Evropě systém one-stop shop, jednoho správného místa, abychom tedy měli evropský přístup, eh, eh, o tom jsem se nezmínil, když jsem hovořil o těch auditech. Well, I'm... Ano, to je vždycky eh, při, dobrá příležitost eh, přivítat, přivítat zde Giuseppe de Montiho zde na výboru a tak on se vyháří za komisi ke zprávě Šváb. Děkuji, dobrý večer, dobrý večer všem. A na začátku chci poděkovat Andrasovi Švábovi a vyjádřit eh, spokojenost s liní zprávy. Existuje zde velká konvergence mezi tím, co navrhuje Andreas a původním návrhem komise. I když je zde i velká konvergence mezi vámi a e, mm, zpravodajkou del Castillo ve výboru ITRE. Vaše zpráva obsahuje celou řadu zajímavých a velice e, tedy aktuálních e, nápadů, třeba aby členské státy měly možnost věnovat více než jeden orgán typ NAS a jeden ale jedno kontaktní místo. Jedno kontaktní místo pro e, sdílení informací v Evropě a spolupráci v Evropě také i obsahuje určité inovativní a mm, mm, velice relevantní otázky, které se týkají notifikace a otázky odpovědnosti. Samozřejmě nic není perfektní tady na světě, takže dovolte, abych zmínil jedno hlavní, jednu hlavní oblast neschody a to se týká pole působnosti a řízení rizik a e, těch požadavků na reporting e, těch jednotlivých incidentů. Zde podporujeme myšlenku, že bychom měli e, tedy vyloučit veřejnou státní zprávu a pod, zde souhlasíme i s tím, co se týče těch klíčových internetových firm. Zde pár, ještě bych řekla k tomu pár slovo, slov. Chceme, aby samozřejmě ten návrh byl právně čistý, jasný a to se budeme snažit vyjasnit i tu otázku i těch klíčových internetových firm. Podle nás to jsou firmy, které hrají životně důležitou roli, tedy společensky a ekonomicky řečeno, a jako minimum zde bychom měli zahrnout do eh, řízení rizik a do mm, té povinnosti reportingu těch eh, jednotlivých incidentů poskytovatele komunikačních služeb, potom eh, i ty platformy pro sdílení obsahu, potom poskytovatele elektronické obchodování a provozovatele zdrojů, které jsou nezbytné pro bezpečnost a fungování internetu. Takže ty hlavní velké systémy a e, souhlasím s vámi, že možná ten návrh není úplně jasný, ale určitě se nám to společně podaří. Další bod, který jsem již zmínil, a zopakuji ho teď, že je zde problém se spravedlností. Rovné podmínky pro všechny. Ano, pane předsedo, vy jste jeden z otců telekomunikační reformy. Dobře víte, že podle článku 13a tradiční poskytovatel telekomunikací, tak podléhají těm požadavkům NAS, takže bychom tady promarnili příležitost, kdybychom nerozšířili stejné požadavky i na e, ty tedy velké hráče, kteří vstupují na e, Eh, tento trh, eh, který normálně vyhrazen těm telekonickým firmám, jako třeba Skype mám na mysli, tedy, mm, které zatím nepodléhají tradičním požadavkům eh, směrnice o telekomunikacích. A dále závěrem bych chtěl uklidnit kolegu Mandesa mikropodniky takže ano, tam to tak je. Dobrá učení z působnosti. Děkuji. Well, thank you very much. Dobrá, děkuji vám za vaše jasné odpovědi. A nyní dávám slovo na závěr panu Švábovi. Pane předsedo, děkuji vám že mě nikdo neoznačil za otce zakladatele, i když já jsem ve věku, kde bych otcem mohl být. Já souhlasím s panem Montym. Ano, je jasné, že mikropodniky jsou vyloučeny již z návrhu komise, takže za to bychom je měli pochválit. A za druhé, tady Eh, musíme také vyhodnotit slova pana Mendese, který by chtěl ocenit podniky, které se chovají seriózně, ale to by především mělo se dělat na vnitrostátní úrovni. A takže uvidíme, jak bychom to měli zapracovat. Ano, s tím já obecně souhlasím. A také já jsem rád, Melkalme, že si tady zůstal na, až do konce schůze a e, vystoupil si jako stínový zpravodaj a také jsem rád, že také podporuješ naše společně předložené pozňovací návrhy, že jsi toho názoru, že tato směrnice by se neměla příliš e, rozšiřovat. My také se musíme zabývat tím, do jaké míry jsou dotčeny e, struktury zásadní struktury a tady se také hovořilo o tom, o veřejné správě. Ano, to souvisí také s tím, že tato eh, veřejná zpráva byla učena, je z toho důvodu, že rada by s tím měla problém. A eh, já se domnívám, že veřejná zpráva musí také zabezpečit, aby byla odolná proti počítačové kriminalitě a útokům. A také potom volá výbor ITRE a také ITRE také volá potom, aby podniky kotované na burze také by měly eh, dávat informace ve výročních zprávách o potýče, počítačových útocích na své podniky, na tyto podniky. Takže, pane předsedo, to je z mé strany všechno. Já také bych chtěl poděkovat sekretariátu a komisi za skvělou spolupráci. Ano, děkuji vám za to, že jste vedl to, to téma a určitě také eh, dojdeme, uděláme další pokrok, který potřebujeme a také je, to je spojeno například s tím, že opravdu zde musíme udělat pokrok, protože došlo k určitým událostem na globální úrovni. Takže toto je poslední diskuse, kterou jsme do Vánoc naplánovali pan Šváb bude pracovat na kompromisních pozměňovacích návrzích a také musíme zapracovat návrhy ITRE, které bude hlasovat 6. prosince a také dalších výborů, kteří budou hlasovat předtím, takže my musíme zapracovat všechny návrhy a my potom budeme pravděpodobně hlasovat 22. nebo 23. ledna. Takže my bychom více mě, měli získat všechny informace ještě před Vánocemi a potom se vrátit osvěžení po Vánocích a zpracovat elegantní pozměňovací kompromisní návrhy do 22. ledna. Takže to je to, v co doufáme, ale já se domnívám, že pan Šváb to skvěle zvládne. Děkuji vám všem za spolupráci. Tímto končím dnešní schůzi. Děkuji také tlumočníkům. Skončili jsme pět minut eh, předem a zítra se sejdeme přesně v 9 a budeme hovořit nejdříve o zprávě o doručování balíku, která se také zabývá elektronickým obchodem a potom budeme hlasovat od 3 čtvrtě na 10 do 11.15 a potom máme další dvě zprávy a odpoledne začínáme v 15.30 a také máme zde slyšení o přepravních službách. Děkuji vám, přeji vám hezký večer.